Ich glaube, wir können anfangen. Dobré odpoledne, myslím, že můžeme začít. Ich eröffne damit die Sitzung und Zahajuji odpolední zasedání a je pro mě potěšení, že tady mám ministra cestovního ruchu, pana Franceschínyho, je to tady italský eh, ministr, je tady za italské předsednictví rady. A teď nám představí, jaké jsou plány italského předsednictví v oblasti cestovního ruchu. My jsme výbor pro dopravu a cestovní ruch. Máme tady eh, dva komisaře, kteří se zabývají tématikou již nám blízká. Už jsme si vyslechli ministra dopravy a nyní máme na řadě ministra cestovního ruchu a už s napětím očekáváme eh, informace od pana ministra. Srdečně vás vítáme v parlamentu. Grazie, no, Děkuji, pane předsedo. A zdravím všechny členy výboru na začátku vaší práce, kdy během italského předsednictví doufám půjde o výborný vztah spolupráce, že si budeme naslouchat. Doufám, že naše práce bude intenzivní, realistická, jde o spolupráci mezi komisí, vámi a námi a mezi tímto výborem. Já si myslím, že ústředním tématem v cestovním ruchu je opravdu to, abychom plně dohloubky pochopili různé rozhodovací úrovně v Evropě a v členských státech. A abychom pochopili, že cestovní ruch představuje obrovskou příležitost pro růst a pro hospodářský rozvoj celé Evropy. Už dnes jsme nejdůležitější turistickou destinací ve světě, jako Evropa, a téma cestovního ruchu se opravdu musí stát ústředním tématem, i pokud jde o předefinování eh, cílu strategie Evropa 2020. Hm, a to svědomím, že se to opravdu může stát motorem hospodářského růstu, zaměstnanosti a nejenom těchto faktorů. Cestovní ruch, když o něm dnes hovoříme, tak eh, nesmíme zapomínat na to, že existuje mezinárodní cestovní ruch, eh, který směřuje do Evropy a potom máme také cestovní ruch eh, uvnitř našich zemí. A velká část dnešního mezinárodního turismu, a týká se to zejména velkých zemí, které se nám nedávno přiblížily a stále se přibližují velkému eh, trhu světového cestovního ruchu, tak nabízí cestovatelům obrovskou nabídku. Je to věc, která se týká cestovatelů z Ruska, z Číny a dalších zemí. A tito turisté přicházejí do Evropy, ehm, mají zorganizovanou cestu a přechází, no, prochází různými eh, zeměmi, eh, navštěvují jednotlivá hlavní města Evropy a vybírají si. Ale velmi málo nebo méně si vybírají pouze jeden členský stát, navštíví více členských států, protože to není eh, tak, že by eh, tito eh, turisté mohli za svůj život vícekrát navštívit Evropu, to znamená navštívují většinou více zemí. A my bychom měli využít kapacitu Evropy a nabídnout se na světovém cestovním trhu i prostřednictvím vnitrostátních politik, které by měly využívat synergie, měly být propojené. A kromě toho existuje ještě druhý typ cestovního ruchu, mohli bychom říkat vnitřní cestovní ruch v Evropě. A kromě eh, té samotné přidané hodnoty cesty a eh, ekonomických zisků, to znamená prostředků, které turista přináší do té ekonomiky, jež navštíví, tak kromě toho vnitřní turismus přináší ještě další faktor. A je to určitý faktor náhražky nebo faktor, který doplňuje eh, evropské občanství. To znamená, že eh, naše mládež, stejně tak, jako tomu bylo u nás, když jsme byli mladí, tak eh, mladí lidé, když cestují po Evropě, tak získávají znalosti, učí se chápat, co to znamená integrace, setkávají se s různými eh, identitami jednotlivých národů, eh, s různými specifiky různých kultur, což je věc, na kterou musíme být hrdí. A je to součást evropské identity. To znamená, že kromě projektů, které pomáhají této formě integrace, tak eh, takovou spontánní formou, která tomu napomáhá, je také cestovní ruch a napomáhá právě evropskému občanství. Evropa má obrovské dědictví, jak přírodních zdrojů, tak kulturních zdrojů. V podstatě jsme v tom takovou vůči eh, oblasti v celém světě a měli bychom proto pochopit, jaká je vazba, jež existuje mezi naším kulturním dědictvím a mezi schopností eh, přitáhnout cestovní ruch, tak musíme pochopit, že tato vazba je velmi silná a stojí za to do ní investovat. A to by nás mělo vést k tomu, abychom se zaměřili na kvalitní cestovní ruch. A to znamená, musíme mít kvalitní nabídku. A to e, díky tomu, že e, už se nejedná o určitou jenom niku, o úzký trh, ale jde opravdu o početnou e, oblast trhu a proto se musíme zaměřit na kvalitu. A měli bychom investovat do růstu evropského cestovního ruchu, a to prostřednictvím některých akcí, které jsou eh, ústředního významu. Za prvé bychom měli podpořit rozvoj plánu pro mobilitu a pro dopravu, tak abychom co nejvíce a nejlépe umožnili příchod, přístup turistů do míst, které jsou považovány za okrajové, protože stále ještě existují problémy v některých hlavních městech Evropy, Eh, s počtem turistů, kteří, eh, kterých je příliš mnoho a ta hlavní města je nezne, nezvládají. Ale eh, v Evropě existuje spousta nádherných míst, jsou to menší města, jednotlivé památky, krajinky, které mohou být velmi přitažlivé pro turisty, ale nenavštěvují je v turisté v nějaké větší míře. A my bychom proto měli vytvořit mechanismus, který co nejvíce umožní diferencovanost turistické nabídky. Eh, zejména bychom se měli zaměřit na mladé lidi, na rodiny, na starší generaci, tak abychom opravdu diverzifikovali nabídku. A proto jsem, mám velkou důvěru v projekty, které nabízí různé eh, cesty v Evropě a mohly by představovat příležitost eh, dostat se i k méně známým místům, a vytvořit také um, turistický plán, který uh, umožní poznat i tu kulturní historii. Například Francízina představuje skvělou příležitost v severu, na severu Evropy. Uh, můžete udělat uh, takovou cestu, která jde až z Půlie v Itálii na sever země a je to velký mechanismus agregace, to znamená, kromě cestovního ruchu a té přidané hodnoty je tady také kulturní přidaná hodnota. A během italského předsednictví 9. Eh, září v Bruselu otevřeme eh, výstavu k městu Siena. A z té výstavy pochopíte, že eh, Siena, která je na té trase franšizejná, tak představuje místo, které bylo v historii křižovatkou různých eh, civilizací a takovéto eh, turistické plány nebo harmonogramy pro turisty představují skvělou příležitost. A eh, já mám například takový buletinek, případné trasy, která jde z jihu Evropy až na sever Evropy a nabízí méně známá místa, která jsou ale velmi zajímavá a umožňuje právě takovou integraci. Tak eh, velká důležitá výzva, která je druhá, a to sice je, že cestovní ruch zaznamenal eh, přesun nabídky na síť, na internet. A velká část organizátorů jednotlivých eh, cest a asi to znáte z vlastní praxe, tak většina těch cest už eh, není eh, kupována tradičně přes eh, cestovní agentury, ale přímo přes internet. To znamená, je zapotřebí podpořit digitalizaci. A sítě, které mohou nabídnout turistickou nabídku, protože překážky pro digitalizaci musíme odstranit, tak abychom nebránili příchodu turistů do Evropy. A abychom také nebránili eh, nabídce nových destinací. Je zapotřebí tedy digitalizovat eh, naši nabídku, tak abychom podpořili produkty cestovního ruchu. Kromě toho potřebujeme investice do um, kultury pohostinnosti, abychom ji zlepšili, protože eh, dnešní nároky na pohostinnost jsou velmi vysoké ze strany turistů, to znamená, měli bychom podpořit eh, také profesní vzdělávání, vzdělávání a odbornou přípravu lidských zdrojů, tak abychom pomohli uh, podpořit eh, tuto konkurenční výhodu, která náš cestovní ruch ve světové konkurenci má. To znamená, měli bychom se zaměřit na kvalitu pohostinství, které nabízíme turistům. Mohli bychom mít síť osvědčených postupů a měli bychom také ehm, vzdělávat eh, odborníky v této oblasti. Spadají sem také například cestovní průvodci, což je profese, nebo turističtí průvodci. Tady už nepanují eh, vnitrostátní bariéry a je zapotřebí zajistit konkrétní eh, profesionalitu s ohledem na jednotlivé sítě. Konečně se dostávám k dalšímu bodu a sice, že je nutné organizovat komunikační kampaně, které eh, zaměříme na evropskou značku. A sice dnes cílem turisty, který přijde z nějakého jiného kontinentu, tak on se zaměřuje, jak už jsem řekla, na Evropu, nikoliv na jeden členský stát. A proto musíme mít příslušné kampaně, které podpoří evropskou značku v rámci světového cestovního trhu. To znamená, měli bychom se zaměřit na evropský produkt. A v rámci tohoto schématu během italského předsednictví Budeme organizovat 30. a 31. října v Neapoli eh, za spolupráce s Evropskou komisí Evropské fórum pro cestovní ruch, který bude zaměřen zejména na interakci mezi cestovním ruchem a kulturou. Většinou to často spadá pod eh, jednotlivé vlády. Já sám jsem ministrem pro jak cestovní ruch, tak kulturu. Ale ne ve všech zemích je tomu takto, kdy obě funkce spadají pod jednoho ministra ale myslím si, že byť existují různá rozhodnutí na různých úrovních institucí, tak eh, je velmi důležité pomáhat integraci mm, vztahům a dialogu mezi politikami kultury a politikou cestovního ruchu, protože velká část mezinárodních turistů, kteří přicházejí do Evropy, tak přicházejí zejména kvůli eh, mimořádnému kulturnímu dědictví a eh, kvůli kulturní nabídce, kreativitě. To znamená, ten cestovní ruch je z velké části vázán právě na kulturní nabídku. Mm, naše akce bude doprovázet eh, tento fórum, my tam pozveme také eh, Evropské ministry pro kulturu, protože chceme podpořit tento dialog, protože si myslíme, že by mohl být užitečný. Pokud je o legislativní úroveň, tak eh, závěrem bych chtěl říct, že tady máme návrh směrnice o balíčku pro cestování, jak to bylo už schváleno v březnu parlamentem, tak zavazuje italské předsednictví, aby pokračovala v jednání, abychom se dostali k obecnému zaměření na úrovni rady. E, s tím, že chceme zahájit potom jednání v Evropském parlamentu a co nejdříve dosáhnout dohody v rámci druhého čtení. Ten návrh je velmi důležitý, což jistě chápete, je to důležité pro úpravu e, cestovního ruchu a cílem je posílit ochranu spotřebitelů Zejména chceme reagovat na eh, změnu eh, trhu cestovního ruchu, protože občané, kteří jsou na síti, jsou stále eh, více aktivní, jsou aktivní přímo, to znamená, organizují si sami své cesty, ale ehm, přesto potřebují určitou záruku kvality služeb, které si takto zajistí. Kromě toho italské předsednictví má v úmyslu navrhnout radě přijetí ehm, projektu k cestovnímu ruchu, tak abychom tento, eh, toto odvětví posílili a využili našeho obrovského jak kulturního, tak přírodního dědictví a abychom využili také prvky kvality, udržitelnosti a zároveň významně přispěli k rozvoji, růstu ekonomiky a k zaměstnanosti. Děkuji. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt zunächst mal die Koordinatoren bitten. Eh, pan předseda, já poprosím nejdříve koordinátory. Ehm, každý máte tři minuty, protože na nás tlačí čas, eh, takže nejdříve EPP. Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, vítáme vás. Za italské předsednictví Eh, zastupujete i turistiku. Jistě není nikdo vhodnější než um, Ital, aby se na něho obrátil i Španěl a hovořil s ním o turistice. Ale rád bych také hovořil za svoji skupinu, nejenom za svoji zemi, kterou je Španělsko. A myslím si, že toto je skutečná příležitost. Nejde jenom o to, abychom se snažili uh, konsolidovat eh, situaci v těch zemích, které par excellence vždycky závisely na turistice, ale také ty, které se teď pouštějí do cestovního ruchu. Jde také o koordinaci turistiky a dopravy, tak, aby turismus mohl vést eh, k další podpoře rozvoje turistika může zemi udělat velice přitažlivou. Například moje země Eh, ze, ze hlediska HDP do značné míry na turismu závisí, ale je to také článek 195 články, kde se hovoří o volném pohybu. A je důležité, abychom chápali také správně oblast eh, soutě, hospodářské soutěže a volného pohybu. Prostřednictvím turistiky se předávají hodnoty, kulturní zvyky a kulturní praktiky, například eh, cykloturistika. To všechno je součástí naší evropské tradice. Rád bych zdůraznil, že eh, turismus si tady klade poměrně významné cíle. Podíváme-li se na ně, které existují na evropské úrovni, pak vidíme, že se snažíme podporovat značku Evropa po celém světě. státy, které se vždycky zaměřovaly na své vlastní zájmy a byly ponořeny do vlastní kultury jako Čína a Ruska, jsou velkými klienty evropské turistiky, protože díky tomu se dostávají do kontaktu a do interakce s ostatními kulturami. A to právě dělá Evropskou unii ještě přitažlivější. Pan minister hovořil o nutnosti zvyšovat kvalitu turismu. Nezáleží na tom, jenom o tom, abychom se snažili obohatit příjmovou stránku jednotlivých států. Jedná se o zdůrazňování hodnot, umělecké, kulturní dědictví. A to dědictví, které má Evropa, je třeba také využívat. Budeme-li ho správně využívat, bude to znamenat i investice, protože je důležité, abychom propagovali určité kulturní praxe, určité hodnoty. E, stojí za zmínku, že se ne, nejedná jenom o mezinárodní turistiku, ale i vnitrostátní turistiku je třeba, abychom e, se snažili bojovat proti čistě sezónním trendům, abychom vytvářeli celoroční turistiku z hlediska i pracovních příležitostí, protože e, turistika někdy znamená i to, že se lidé e, snaží někam jet kvůli lepším cenám, které někde dostanou, třeba i e, ve, za služby ve zdravotnictví. A my všichni můžeme být toho součástí na evropské úrovni. Rád bych tady nanesl jednu věc pro italské předsednictví. Eh, uvažujete o tom, že by se mělo něco dělat i ve rozvojových zemích a podporovat turistiku vůbec abychom se snažili podporovat rozvoj v méně vyspělých státech, nebo zřejmě myšleno méně vyspělé znám státy. Eh, jsou tady potenciální modely, které je třeba využívat, ale řečníkovi byl vypnut mikrofon. Já vás musím přerušit, protože pan ministr musí ve čtyři hodiny odejít a prosím vás proto, abyste se drželi časového limitu. Eh, další, prosím. Děkuji, eh, vážený pane ministře. Srdečně vás vítáme v Evropském parlamentu v eh, výboru pro dopravu a cestovní ruch. Během vašeho předsednictví máte v plánu některé důležité body, už jste o nich hovořil, a podle mě je velmi důležité, abychom evropskou značku podporovali, abychom měli digitální strategii, a velmi mě také potěšilo, a sice jedna věc, na kterou se často zapomíná, a sice že chceme usnadnit eh, průjezd turistů a příchod turistů a to je důležitá rozhodující věc. A zapadá to nebo spadá to samozřejmě pod eh, pravomoce členských států a je pro mě důležité, že jste tuto, tento význam uznali. Co se týče cestovního ruchu, tak eh, je to oblast, která je sama o sobě, ale kromě toho může být negativně ovlivněna eh, různými externími faktory. Například pokud eh, nějaká země má špatnou vnější politiku, tak tam přichází méně turistů, protože eh, nemá dobré jméno, nebo pokud je v zemi špatná infrastruktura, tak tam přijde méně lidí, protože je to příliš namáhavé, nebo pokud občané dané eh, země eh, mají vízovou povinnost, nebo naopak ti turisté, kteří se tam dostávají, tak opět eh, to komplikuje cestovní ruch. Pane ministře, vy jste poukázali také na jeden bod, který já jsem zachytil ve vaší prezentaci, a sice, že bychom měli nabízet mm, památky a místa, která jsou hůře dostupná. A já bych vás poprosil, abyste do toho zařadili také regiony, které mají špatnou infrastrukturu. A na závěr mám ještě dva dotazy, pane ministře. Za prvé, ten udržitelný cestovní ruch, to pro mě bylo vždy důležité. Sice, jak můžeme podpořit a chcete podpořit udržitelný cestovní ruch? Já předpokládám, že ano, a pokud ano, tedy za jakých opatření a zda už máte vypracovány. A za druhé, jaké plány máte pro intermodální dopravu pro turisty, například prostřednictvím mm, prostřednictvím příklad eh, lístků do dopravu, mm, které budou na jedno použití, nebo něco, co by usnadnilo přepravu. Děkuji. thank you and um, buongiorno, minister. Děkuji a buongiorno, pane ministře. Jsme velice rádi, že jste nás navštívila, abyste předestřel svůj program. Myslím si, že je velice dobré, že jste k nám přišel, protože cestovní ruch je něco, co nelze brát jen tak osamoceně. Je to součást dodavatelského řetězce, to znamená, souvisí to s tím, když lidé přiletí do Evropy, tak eh, zde tedy musí být eh, eh, dobrá letadla, která je převezou. Souvisí to s hotely, souvisí to s tím, zda se tam konají kulturní akce, jak vypadají pláže a všechny tyto věci s tím souvisí. Čili toto je opravdu mm, multimiliardové Ehm, záležitosti a investice a je také to naprosto zásadní pro vytváření pracovních míst. Také je to velice důležité, jak jste řekl, že musíme zajistit to, aby lidé, kteří přichází do Evropy, eh, naplnili svá očekávání aby zde byl ten vysoký standard, který očekávají. Já jsem pracovala v leteckém průmyslu a rovněž i v průmyslu nebo v oboru cestovního ruchu a dnes eh, je to tak, že lidé eh, pracují a pak eh, tedy jdou na tu dovolenou a chtějí, aby ta dovolená byla hezká, nechtějí žádné ošuntělé hotelové pokoje a tak dále. Velice často to v cestovním trochu prostě funguje na základě takzvané šeptandy. Pokud jsou lidé spokojení, tak to řeknou dalším, pokud jsou nespokojení, šíří se negativní reklama. Takže je důležité brát cestovní ruch jako pouhou, jednu součást celého dodavatelského řetězce. Také jste velice dobře upozornil na tu novou směrnici o souborných službách pro cesty, o té jsme se, to jsme se zabývali minulém mandátu společně ještě s dalším výborem eh, ITRE a je, souvisí to také s tím, že lidé, kteří přichází zejména ze třetích zemí, například eh, teď máme velký počet lidí, kteří eh, přijíždí z Číny, chtějí navštívit Londýn a tak dále, tak je důležité, aby tito lidé mohli přijet. <clears throat> Musíme také více podněcovat takové věci, jako byla třeba olympiáda a tak dále. To jsou věci, které přináší přínos nikoli pouze zemím, které organizují takové akce, ale samozřejmě samozřejmě to přináší přínos celé Evropě, celému kontinentu. Nakonec bych se ještě chtěla vrátit k otázce té evropské značky. Myslím si, že to je taková všeobecně uznávaná pravda, na které se jednoduše všichni shodneme. Jde o to, že lidé jezdí do Evropy kvůli tomu, že je zde velká diverzita. E, v rámci relativně malého území jsou zde naprosto velké rozdíly. Můžete navštívit jeden den e, Rakousko, pak přejdete do Itálie, pak navštívíte Řecko a každá ta země je naprosto jiná. A to je samozřejmě e, něco mm, skvělého, protože každá země je úplně jiná. Takže si myslím, že je velice dobré, abychom propagovali to, aby lidé navštěvovali vlastně celou Evropu a nemusí se to týkat pouze Evropské unie. Sou, souvisí to s tím také to, že musíme usnadňovat možnosti přijíždění do Evropy a musíme si také uvědomit, že to také může přispět i evropské ekonomice. Takže jsme velice rádi, pane ministře, že jste mezi nás zavítal a jsem si jistá, že diskuse s vámi během vašeho předsednictví bude velice plodná. Děkuji. Děkuji. Další, prosím, Gesine Majse. Já, uh, Děkuji, pane předsedo. A srdečně vítám také pana Franceschínyho, pana ministra. Je to velmi příjemné, že jste nás navštívil. Já si myslím, že cestovní ruch v Evropě to vůbec není snadné téma. Když jsme v roce 2009 jakožto výbor dostali do naší kompetence také cestovní ruch, poprvé jsme o tom hovořili, tak jsme mluvili o tom, jak ještě zlepšit podporu reklamu o cestovním ruchu a německá vláda tehdy říkala, my to nepotřebujeme, protože Německo to zvládne samo, stejně tak Itálie to zvládne sama a my potom budeme nějak spolupracovat. A já si myslím, že přesně v tom spočívá e, problém, už tady, tady zaznělo v diskuzi, že v podstatě si konkurujeme v oblasti cestovního ruchu. E, e, my jsme celosvětovým cílem číslo jedna, jakožto dalek destinace turistů, to chceme samozřejmě zachovat, ale chceme ještě podpořit tu rozmanitost nabídky, chceme ji lépe prezentovat. A otázka je, jak to učinit. Na jednu stranu si konkurujeme, a na druhou stranu bychom měli být jako Evropané jednotní v té rozmanité nabídce. A vy jste řekla také o tom, že to je důležité pro strategii Evropa 2020, což je velmi pravda. Já jsem velmi zaměřena na otázku mořský, námořní. Tam eh, také můžeme najít cestovní ruch a kromě toho tady máme udržitelný cestovní ruch prostřednictvím cykloturistiky a různých hotelů za eh, rozumné ceny. To znamená, nejde pouze o eh, známá místa, ať už to je Pisa nebo jiná místa. Máme mnohem více, co můžeme nabídnout. Máme skvělé cyklostezky a už jsme se na to i v cestovním ruchu zaměřovali, i v diskuzích v Evropském parlamentu. Chtěli jsme, abychom se zaměřili na jiné oblasti cestovního ruchu, například pro eh, školní děti nebo pro starší osoby, tak abychom měli i určitou kontinuitu v naší uvozovkách turistické krajině. Jak tedy zaznělo, máme toho mnoho co nabídnout. Eh, jako kontinent máme prostě obrovskou nabídku a eh, tímto vám chci položit také dotaz. Máte nějakou představu, jak bychom to mohli zvládnout, tu rozmanitost, kterou máme v Evropě a jak si to vy konkrétně představujete, jak bychom podpořili tu evropskou značku? Eh, vím, že v podstatě je to otázka, na kterou není odpověď, ale přesto vám ji chci položit. Děkuji. Arvoisa puheenjohtaja, herra ministeri. Eh, pane předsedo, eh, pane ministře. Je třeba uznat cestovní ruch je za jeden sektor růstu v Evropě. A tudíž je to odvětví, které vede k tvorbě nových pracovních příležitostí. Pro nás, pro všechny v Evropě je to věc důležitá a proto jménem naší skupiny bych ráda vyjádřila přání na adresu pana ministra. Bylo by dobré, kdyby pan ministr a vůbec země, která má předsednictví, se staralo o zájmy celé Evropy, aby tato představa turistiky byla viditelnější na evropském programu. Děkuji. Merci, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le... Děkuji. Eh, máme tady pana ministra pro cestovní ruch v Itálii a byla to skvělá prezentace. Říkal jste, že turistika znamená zaměstnanost, eh, ekonomickou činnost, kvalitu života, ale něco tady ještě schází. Víte, že nás jen rok dělí od významného samitu o klimatu. A vy jste vůbec nezmínil, že turistiku je třeba zapracovat také do té výzvy, kterou změna klimatu představuje. Říkám to zkrátka, protože existuje určitý druh cestovního ruchu, který je třeba rozvíjet. Je to zelená ekologická turistika. Proč? Protože je to udržitelná reakce na obrovský nárůst masové turistiky která dnes vůbec nepřihlíží k ekologickým výzvám. Eh, růst a zvyšování objemu eh, ohrožuje přírodní zdroje, pokud se to nebude dělat udržovatelně. Jak budeme eh, chránit lesy, moře, koralové útesy v budoucnosti? To je tedy moje první otázka. Druhá otázka. Ve vašem projevu jste řekl, že Kvalitní eh, turismus musí být eh, prioritou. Řekla jste to jasně a nahlas. To ale nemůžeme propagovat bez toho, že budeme přihlížet i k životnímu prostředí a sociální oblasti. když se podíváme, pane mistře, co se dnes v Evropě děje, tak uvidíme, že se eh, objevují stále více prekarnější, nejistější pracovní podmínky pro ty, kteří pracují v odvětví turistiky. A tím se musíme zabývat. A konečně, pane ministře, je tady jedna věc, eh, na kterou doufám eh, konkrétně zareagujete. Co hodláte udělat, abyste zajistil ochranu pobřeží a moře na základě příslušné směrnice a že i směrnice o rozvoji cestovního ruchu se budou lépe implementovat. Peter Longrina. Děkuji, pane předsedo. A já bych rovněž eh, rád uvítal eh, italského ministra pro turistiku, protože to je jedna, jedna z hlavních ekonomických zdrojů členských států Evropské unie. Ať už se jedná o interní turistiku nebo přijíždějící turistiku díky umělecké a historické hodnoty. Turistika může být opravdu velice hybnou silou na podporu celé ekonomiky. Ale e, musíme dále zvážit, když se podíváme na poslední vývoje, i když stoupá počet e, cest asi e, miliarda na miliardu, ale vidíme také, že se to zase zkracuje. A jsou tady některé pokumy, pokusy, které se dělají pro rozvoj turistiky, ale nedosahují žádoucích výsledků, protože u každé, v každé zemi je to úplně jiné a Evropská unie si myslím nepřihlíží dostatečně k zvláštnostem a charakteristikám každého členského státu. Nezdůrazňuje krásu a různé typy kultur, které najdeme dokonce v rámci každého státu. Snaží se vytvořit velký multikulturní stát a vyloučit přitom všechny rozdíly mezi lidmi. Místo toho právě v tom je třeba vidět přidanou hodnotu. Navrhuje pouze takové iniciativy, které rozhodujícím způsobem neovlivní růst turistiky. Ale předsednictví ve svých prioritách chce rozvíjet udržitelnou a eh, turistiku a evropskou digitální strategii a eh, chce podporovat takto i zážitky turistů a chce také zavést zvláštní eh, kurz a vytvořit eh, eh, osvědčenou praxi. Zatím jsme už viděli výsledky mnoha programů, které vytvořila Evropská komise, například různé cyklostudky, kulturní stezky a někdy se jednalo o zcela konkrétní záležitosti, ale zatím se dostatečně nezdůrnězní skutečné zvláštnosti našich zemí. Tam se tedy zda si Evropská irské předsednictví nemyslí, že členské státy by měly být hlavní širší iniciativy a být hlavními aktéry a na předkladateli iniciativ. Konečně evropské, eh, pardon, italské předsednictví by snad chtělo eh, zlepšit a zjednodušit vízové procedury pro turisty, kteří přijíždějí eh, z jiných zemí než z Evropy. Jestli to chceme udělat, ale nesmíme zapomínat na růst terorismu, na eskalaci konfliktu, například na střední Středním východě a v severní Africe, protože často se projevuje skutečná nenávist vůči západu. Proto se ptám, jak si představuje předsednictví, že může zjednodušit vízové postupy, jaké konkrétní opatření třeba dělat a jak zajistit přitom evropskou bezpečnost před tváří rostoucí hrozeb. Děkuji. Ještě tady máme 11 zájemců o, o otázky, ale už nám zbývá jenom pár minut, takže se prosím držte časového limitu. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr, nagy szimpátiával hallgattam. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Vyslechl jsem si váš program a um, také i s velkým porozuměním jsem si vyslechl vaše priority. Už jsem si přečetl ten program předem a chtěl bych uh, se k tomu vyjádřit. Jsou tam různé návrhy. Jsem velice rád, že i v názvu našeho výboru je teď ten výraz cestovní ruch. A Eh, musíme se rozhodnout, jaké má Evropa kompetence a jaké kompetence mají členské státy. Musíme zde definovat naše roli. Souhlasím s vámi v tom, že cestovní ruch se musí stát eh, v Evropě jednou z centrálních činností, protože je velice důležitý pro hospodářství. A já bych navrhoval, aby se italské předsednictví zamyslelo nad tím, co hodlá dělat v oblasti eh, tohoto konfliktu. Možná bychom mohli eh, říkat, že vlastně cestovní ruch je vlastně nedílnou součástí této mm, politiky hospodářství. Děkuji paní Ayala Sender. Mm, ano, děkuji, pane ministře, za slovo. Nejprve bych chtěla říct, že ty návrhy, které se týkaly cestovního roku na období 2014 až 2020, nás eh, dost zklamaly. Byli, cítili jsme určitou frustraci a jsme velice rádi, že italské předsednictví s tím chce něco udělat. Uh, Chtěla bych se zaprvé vyjádřit k, ke konfliktním situacím, které teď máme. Máme zde Ukrajinu, Rusko. Takové, eh, takové situace, takové konflikty mývají velice eh, negativní dopad eh, na cestovní ruch, samozřejmě i na další odvětví, na zemědělství a tak dále, ale pokud jsou zde tyto konflikty, tak lidé nechtějí cestovat a jak také chceme chránit ty, kteří pracují v odvětví cestovního ruchu v těchto zemích. A pak jsou zde manažeři, sezónní pracovníci, všichni ti, kteří pracují v cestovním ruchu na různých pozicích. Jak zajistíme, že tato evropská značka bude chránit řádně všechny pracovníky v cestovním ruchu, protože stále častěji jsme svědky toho, že v cestovním ruchu eh, pracují lidé, kteří nemají dostatečné znalosti, nedostatečnou kvalifikaci a je zde i nedostatečná ochrana těchto pracovníků. Další věc, která jste zazněla, je ta, že je důležité eh, podporovat cest, vlastně cestování a dovolenou starších občanů. Pan Kirkus. Kýre Πρόεδρε, kýre Πρωθυπουργέ, ε, αναφερθήκατε στη βελτίωση της πρόσβασης και χρηστικότητας. Děkuji za slovo. Pane ministře, vy jste hovořil o eh, zlepšení přístupu k jednotlivým regionům nebo oblastem, které Eh, nejsou v těch běžných cestovních nebo turistických trasách. Například mám na mysli malé ostrovy v Řecku, kterým je obtížný přístup, a což samozřejmě komplikuje možnost cestovního ruchu v těchto oblastech. Je to určitý handicap a k tomu eh, mohou například přijít ještě problémy s disponibilní pitnou vodou a tak dále. Existují různé cíle, jak cestovní ruch v Evropě zlepšit a mimo jiné se hovořilo o zlepšení kvality, eh, zlepšení eh, kvality nabízených služeb. To je určitě jedna věc. A pokud eh, v domácnostech bude věnována malá pozornost cestovnímu ruchu, tak je to chyba, protože jde přece o jeden z důležitých cílů, který se objevuje i v Lisabonské smlouvě. Může Evropa nadále zůstat nejdůležitějším eh, destinací nebo nejdůležitějším cílem pro cestovní ruch, aniž bychom na to dali dostatečné prostředky? Může takovým cílem zůstat? Grazie, ministro. Eh, děkuji, pane ministře. Děkuji za to, že jste řekla, jaké jsou priority eh, italského předsednictví v oblasti cestovního ruchu. Děkuji také za to, že jste poukázal na nezbytnost evropské značky, na její význam. My teď hovoříme o největším eh, průmyslu, největším odvětvím eh, ve světě. 50 milionů cestovního ruchu turistů v roce 2000. Eh, a 650 milionů e, turistů ve světě. Je to totiž největší průmysl, největší odvětví ve světě a my máme na starosti úplně všechno. E, dopravu, infrastrukturu, kvalitu práce, kvalitu životního prostředí. To znamená všechny možné prvky, které dopadají potom na to největší průmyslové odvětví ve světě, což je cestovní ruch. A my máme eh, v Evropě systém, který ale říká, že eh, v podstatě si konkurujeme eh, jednotlivé členské státy a přitom hovoříme o největším průmyslu, největší odvětví ve světě a v Evropě potřebujeme kvalitu, potřebujeme vyhodnotit nebo využít to, co máme, naše dědictví, potřebujeme prostor, který umožní kvalitní život a také kvalitní prostředí. A Evropa na to vůbec nedbá, vůbec se o to nestaráme. A já si myslím, že Eh, bychom měli opravdu dát prioritu politice cestovního ruchu. A jsem rád, že italské předsednictví se vydává tímto směrem, protože Evropa má teď možnost mít skutečnou politiku pro cestovní ruch. A má to dopad jak na ekonomiku, tak na pracovní místo, ale kromě toho také na ochranu jedinečného místa ve světě. 650 milionů turistů, kteří by v roce 2050 měli různě cestovat po světě a e, měli by mít za cíl navštívit také Evropu. A e, já si myslím, že ve hře eh, je nejenom ekonomická hodnota, ale také kulturní hodnota Evropy. Pan předseda, omlouvám se, ale vy jste eh, překročil eh, čas, to znamená, že jste vzal možnost jednomu řečníkovi. Další, prosím. Well, it would be remiss of me eh, not to mention... Děkuji. Já si myslím, že bychom měli také zmínit práci, kterou tento, výrob, kterou tento výbor odvedl v oblasti kulturního dědictví a um, označení evropské dědictví. Také se o to velice zasadil bývalý předseda tohoto výboru, pan Brian Simpson. Chtěla bych hovořit o věcech, které jsou třeba Eh, parní lokomotivy a tak dále. Je to vlastně průmyslové kulturní dědictví. I návštěvy tohoto průmyslového kulturního dědictví je důležité. Myslím si, že je také důležité toto zdůraznit i jak, jak to učinila komise ve sdělení z roku 2011. Myslím si, že bychom měli pokračovat v tomto duchu a zároveň si domníváme, že to označení um, památka evropského dědictví je velice důležitá a myslím si, že byste měli podnítit členské státy, které zatím nezavedly toto označení, aby tak učinili. A také mě zajímá váš názor na toto. Děkuji. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc și domnului ministru al turismului din Italia. Děkuji mm, za slovo. Dobrý den, pane ministře. Chtěla bych vám poděkovat za prezentaci. Ehm, zazněla v ní celá řada pozitivních věcí. Cestovní ruch je v Evropě číslo jedna. A jaký je důvod? Ehm, důvod je, že zde máme mnoho zajímavých míst, ale e, zároveň zde máme Čínu, Indii a další země, které jsou vlastně konkurenty těch zajímavých lokací v Evropě. Hmm. Zároveň je také problém e, s infrastrukturou mimo hlavní města v členských zemích, zejména pokud chcete navštívit nějaká exotičtější místa v Evropě, nějaká stálenější, tak je tam problém s tím, jak se tam dostat. Dále zde máme malé a střední podniky, které pracují v cestovním ruchu. E, některé z nich e, mají třeba problémy s tím, jak bojují s hotelovými řetězci. Malé a střední podniky tvoří velkou část e, pracovních míst v Evropské unii, proto je musíme chránit. Pak jsou zde ty standardy kvality, k tomu bych se také ráda stručně vyjádřila. Kvalita a bezpečnost eh, mm, služeb pro turisty, to je velice důležité. Zároveň se ještě musíme podívat i na účinky rozhodnutí, které se dějí zde na evropské úrovni a musíme se podívat na to, jak to dopadá na subsidiaritu. Je velice důležité, aby byla zelená kniha o cestovním ruchu na evropské úrovni, aby byl také strategie integrovaného cestovního ruchu, aby toto vše vyšlo z té evropské úrovně. Děkuji. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόνης monsieur le président, monsieur le ministre. Eh, děkuji, pane eh, předsedo, pane ministře. Já eh, mám pouze dva body, které bych chtěla zmínit. Myslím si, že musíme být trošku opatrní, abychom nesnižovali standardy evropského cestovního ruchu. Samozřejmě, že turisté, kteří přijíždějí eh, z východu, mají většinou méně času eh, než Evropané, takže se rychle přesouvají z Madridu do Ženevy a do Bonu a pak, když eh, stráví týden v Evropě tímto způsobem, tak si myslí, že znají Itálie, Německo, Španělsko, Francii, Spojené království. Moje žena pochází z Japonska a přesně takovéto turistické skupiny, takovéto zájezdy ona v minulosti vedla. A myslím si, že je dobré říci, že máme hodně turistů, kteří k nám dneska jezdí z Číny, Tajvanu, Japonska. A samozřejmě, že je tady eh, velký prostor pro eh, rozvoj cestovního ruchu co do eh, objemu, co do počtu turistů. Ale myslím si, že základní překážkou je pocit určité nejistoty, kteří, který, kteří tento, těto turisté mají v Evropě, protože všechno je hodně jiné. Například, když je někdo odcizí zavazadlo na letiště nebo na nádraží, nebo když je eh, okrade taxikář, ať už je to oficiální nebo neoficiální taxi, nebo eh, když se v hotelu k něm nechovají patřičným způsobem pak to e, samozřejmě velice negativně ovlivní jejich vnímání Evropy. A proto je důležité, abychom si uvědomili, že je třeba e, udržovat vysoké standardy kvality a e, posk... Prosím. Nemůže to... Já se chápu, ale když všichni budete mluvit dvakrát tak dlouho, jak máte, tak nebudeme se moci vrátit panu ministrovi. Sie haben jetzt nicht das Wort, jetzt bitte. Teďka nemáte slovo, pane. Fahren 54 Sekunden mehr. Guten Vy jste mluvil o minutu déle, nebo téměř minutu déle. <laughs> Sí, io cercherò di essere breve nei tempi. Ano, já se pokusím dodržet řečnický čas. Takže v první řadě bych chtěla přivítat pana ministra a ráda bych se zeptala, jak spolu souvisí vůle eh, italské vlády pro italské předsednictví vypracovat eh, plány pro mobilitu a pro intermodální dopravu, tak abychom podpořili přístup do vzdálenějších míst prostřednictvím eh, infrastruktury, tak jak jste o tom hovořila na začátku svého projevu. A kromě toho ani lokality cestovního ruchu, které jsou na těch hlavních trasách, nejsou dostatečně zajištěny, například střed Itálie nebo jich Itálie. To, dostat se na jich Itálie, to je často mm, prostě noční můra. A jestliže se cesta stane noční můrou, což často eh, řeší turisté, kteří se chtějí dostat na jich Itálie, tak samozřejmě eh, je to demotivující, pokud jde o eh, návštěvy turistů naší země. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Další, prosím. Eh, dobrý den, pane mistře, já jsem Starato, to je další město na jihu Itálie, tady se myslím, vidíte. Já jsem si vyslechla to, co jste říkal, pane ministře, kromě toho jsem si přečetla také váš strategický plán, stejně jako mimořádný plán pro turistickou mobilitu a e, musím se k tomu vyjádřit a chtěla bych vás upozornit na destinace, které jsou na okroji a to jsou destinace právě na jihu Itálie. E, v první řadě bych byla ráda, kdybyste více e, spolupracoval s ministrem pro hospodářský rozvoj, který má trochu jinou koncepci pro hospodářský rozvoj v Itálii a možná to platí také pro Evropu. A chce, jde o to, abychom zvýšili přitažlivost města Taranto, ne tak, jak tomu bylo doposud, ale tak, abychom rozvinuli eh, ten turistický aspekt. Měli bychom Eh, opustit industriální důraz, který ničí to město a nejenom zdraví a život lidí, ale skutečně ničí naše území, naše prostředí a měli bychom více využít historické a kulturní dědictví, které toto město má. A kromě toho apeluji na vás, abyste toto město sám navštívil, pane ministře, protože tam je spoustu velkých projektů, které vychází od spodu společnosti, od samotných lidí, kteří je vytvářejí a jsou to ale skutečné vážné projekty, které bohužel zůstávají skryty. A pokud byste mi něco takového mohli slíbit, tak pro mě by to bylo velké vítězství. Ehm, paní Witzenberg. Πρόεδρε, θα σεβαστώ το χρόνο. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Pane ministře, já bych vás ráda také srdečně tady uvítala. Já jsem z Řecka, což je eh, země, která i přes krizi, kterou zažívá, tak eh, tento rok zaznamenala velké, vysoký počet turistů v Řecku. Já jsem velmi pozorně poslouchala to, co jste říkal a velmi mě to zaujalo. Je zajímavé, abychom měli evropskou linii eh, v cestovním ruchu bez ohledu na to, o jakou konkrétní eh, zemi v EU jde. Některá země může být zajímavá tím, že má ostrovy nebo pobřeží a já si myslím, že každá země má svou tradici, má své výhody, má co nabídnout. Myslím si, že bychom tedy měli postupovat jako Evropská unie a tak bychom se měli také představovat já jsem to pochopila také z vašeho projevu, že právě eh, toto může být přitažlivé pro mladé lidi. Možná, že bychom do toho měli investovat, nejednak do vzdělání, do toho, aby mohli navštívit mladí lidé různé země Evropy, aby si mohli uvědomit, jak eh, vysokou kvalitu mají eh, produkty cestovního ruchu v Evropě. abychom si uvědomili, že opravdu cestovní ruch je důležitou hospodářskou částí pan předseda. Eh, no, cestovní ruch může cestovní ruch sám o sobě eh, zničit a měli bychom tedy brát v potaz jak planetu, tak lidi a proto je důležitý udržitelný cestovní ruch. Mně se líbilo to, že můžeme spojit kulturu s cestovním ruchem. Já sám jsem z Berlína. 80% turistů, kteří přichází do Berlína, přichází kvůli historii. A kultura a historie to spolu souvisí. A kromě toho eh, musíme zajistit také intermodalitu, jak jste o tom hovořil, pane ministře, například cykloturismus, eh, další způsoby dopravy a tak dále. Takže jak můžeme toto všechno podpořit, pane ministře? Prosím, máte slovo. Dlouho musíte. E, Pane ministře, děkuji všem za e, veškerá vaše vyjádření, mnoho vašich vystoupení e, obsahovalo spíše návrhy než dotazy. Je to velmi užitečné. Já to samozřejmě vezmu v potaz během následujících měsíců našeho předsednictví. Také si cením toho, že jste velmi rozhodní, odhodlaní Platí to pro všechny poslance z různých zemí, z různých politických stran. A je opravdu důležité, aby eh, cestovní ruch se stal ústřední věcí eh, v evropské politice. Samozřejmě musíme vycházet eh, z toho, že je zapotřebí přesvědčit ty subjekty, kteří rozhodují o tom, že cestovní ruch je klíčové téma. A pak podle mě můžeme dosáhnout něčeho pozitivního. Já se omlouvám, že eh, nevyslovím vaše jména správně, ale možná vám může být utichou, že ani moje jméno jste často nemohli vyslovit správně. Je to složité. V mnohých vystoupeních zaznělo, že důležité je, abychom nefungovali jenom jako jednotlivé členské státy, ale abychom spolupracovali. Tímto neodstratíme téma, že si konkurujeme, byť to může být virtuózní konkurence, ale eh, je zapotřebí, abychom působili i jednotně v světovém cestovním ruchu a abychom usilovali o evropskou značku a společně investovali do kultury, a to výrazně. I s tím, že zapojíme různé sektory, různá odvětví. Já si myslím, že například seniori v cestovním ruchu představují část, kde můžeme být velmi efektivní a můžeme eh, naopak právě tímto způsobem bojovat se sezónností. Ehm, pak také zaznělo téma udržitelného cestovního ruchu. Já si myslím, že je velmi důležité identifikovat parametry pro klasifikaci, která bude jasná, tak abychom jasně identifikovali udržitelný cestovní ruch. Jde o typ struktur, jde o typ uh, stravování, který se v jednotlivých budovách nebo hotelech nabízí, potom jaký to má dopad na životní prostředí, ale celkové prostředí. A jde opravdu o velkou investici do kvality. A tady už předbíhám to, co zaznělo ještě později ve vašich vystoupeních, a sice, že udržitelný turismus je skutečně ehm, evropskou kartou. My Není to možné tak, abychom měli cestovní ruch ehm, pouze tím způsobem, že někdo tak letem světem navštíví eh, ta nejdůležitější místa, nejdůležitější památky a všechno to jde velmi jenom po povrchu, všechno povrchní. A udržitelný turismus by naopak měl být kvalitní, měl by jít do eh, větší hloubky a to by mělo být naše ESO v té světové konkurenci cestovního ruchu. A mm, na trhu cestovního ruchu se musíme zaměřit právě na kvalitu, o kterou usilují turisté v Evropě, nebo kterou hledají. Jde o kvalitu našich měst, mm, našich míst, naší kultury a tak dále. Na to bychom se měli zaměřit. Já si myslím, že intermodální cestovní ruch je věc, na které je třeba pracovat. Potřebujeme mechanismus integrace, e, i platí to pro jednotlivé například cestovní lístky, Eh, my jsme eh, vyrostli na Interrailu, což byla první z možností, jak si koupit jeden lístek, na který potom budete cestovat v celé Evropě. Dnes ty eh, možnosti jsou mnohem větší, jsou různé nízkonákladové společnosti a tak dále, ale my bychom měli přesto všechno podpořit, aby ten balíček nabídek byl podpořen také vnitrostátními politikami. Další věc, evropská značka. Já si myslím, že mm, v evropské značce bychom měli pracovat na konkrétním mechanismu a, a na rozmanitosti. Není to tak, že bychom mm, měli potlačit rozmanitost. Je to naopak. Rozmanitost naší kultury, eh, tak to je právě to, co je přitažlivé pro turisty. Turista, který přijde z jiného kontinentu a přijde do Evropy, tak přijde právě za tou rozmanitostí, za tou pestrostí. A to je to, co hledá. Hmm, hmm, chce poznat různé jazyky, různé tradice, různou kulturu a také různé způsoby toho, jak turistů hostíme, protože v různých zemích jsou různé tradice, ale samozřejmě ta různost musí mít určitou úroveň kvality. Ale přitom zachováme při té stejné úrovni kvality zachováme tu různorodost. Otázka toho, že si konkurujeme, nebo zda si konkurujeme, nebo či jsme si konkurovali, říkala eh, německá kolegyně. Já si myslím, že ve světě, když je to tak, že když turista přijde do Evropy, tak my mu můžeme nabídnout v podstatě nekonečnou nabídku, nekonečné spektrum rozmanitých produktů. A v tom si trochu konkurujeme, že turista eh, může eh, si vybrat z různých zemí, ale to je naopak eh, to, co přitahuje turisty a kvůli čemu sem přicházejí, takže je to spíše výhoda. Ehm, potom plány jednotlivých cestovních agentur nebo jednotlivé cestovní trasy, co nabídnout. Já si myslím, že to se týká eh, všech zemí. Místo, abychom eh, uzavírali například staré železniční trasy, které už ne, eh, v podstatě neslouží osobní dopravě, protože nahradily jiné prostředky, tak tyto staré například železniční trasy mohou být přitažlivé pro turisty. Může to být taková turistická trasa. Takže místo, abyste starou železniční trasu Eh, zavřeli, tak u nás vím o jedné eh, trase, kterou naopak proměnili na eh, takovou historickou železniční trasu, která je velmi přitažlivá pro turisty. A to samé platí pro cyklostezky, pro turistické stezky nebo dokonce stezky pro motorkáře. Například ta trasa Route 66 v USA je takovým příkladem takže my můžeme mít různé takovéto plány, trasy pro turisty, které můžeme nabídnout turistům. Ehm, často tady také zaznělo od různých eh, poslanců, že nejistota nebo nebezpečí představuje eh, překážku, protože jestliže host eh, chce navštívit nějaké místo, tak samozřejmě bere v potaz také bezpečnost a profesionalitu. Ale to myslím, že jde eh, i nad rámec kompetencí tohoto výboru a týká se to celé řady politik, nejenom cestovního ruchu. A tímto navazuji na různá vystoupení, která hovořila například o vízech a e, o to bezpečnosti, tak e, myslím si, že kromě otázky digitalizace, co se týká šengenského prostoru, tak musíme zajistit jednotu a modernitu e, turistických víz. Jestliže um, hlavním cílem je Evropa pro turisty, tak nemůžeme um, nějakému vzdálenému turistovi znemožnit nebo uh, stížit eh, návštěvu naší země tím, že musí mít různá víza a podobně, což je určitě téma, na které bychom měli pracovat, tedy oblast turistických víz. Byť samozřejmě je zapotřebí zajistit bezpečnost, aby eh, nedošlo k tomu, že naopak cestovní ruch by eh, přinesl do naší země nějaké problémy. Eh, k tématu Itálie eh, Zaznělo tady různé věci, to je věc italské politiky, nemůžu na to úplně reagovat, ale pokud je o otázku, kterou bychom měli zobecnit, tak v Itálii existuje problém, že 85% mezinárodního turismu směřuje do Říma a 15% směřuje na jich Itálie za všemi krásy, ať je to Taranto, Pompeje, Sicílie a tak dále. To platí nejenom pro Itálii a pro různé země, a platí to také pro vztahy mezi zeměmi. Už na začátku, nevím, kdo to říkal, ale zaznělo tady, že země, které jsou velmi přitažlivé pro turisty, tak eh, mohou v trochu převálcovat ty země, které jsou méně zajímavé, ale my bychom měli využít celé to spektrum eh, rozmanité nabídky, které máme. A já se o to přesně snažím například eh, v italské politice. Například to platí pro město Taranto. Je to skvělá příležitost pro celou zemi a Evropa je plná takovýchto míst má, je to štěstí, že máme takovouto příležitost. To znamená, existují města, která například byla spíše průmyslovým místem a podařilo se jim se přeměnit na eh, turistickou destinaci a eh, zajistit mechanismy, které jsou udržitelnější a eh, výhodnější pro budoucnost. Mm, hodněkrát tady zazněl pojem udržitelný cestovní ruch. A já zopakuji, že myslím, že to byl Ušeli, tak jste hovořili o tom, že ehm, cestovní ruch může podpořit mír a udržitelnost. A já si myslím, že cestovní ruch má ekonomickou přidanou hodnotu, ale kromě toho přináší také poznání. To znamená, turismus uvnitř Evropy napomáhá budování ehm, evropské identity. A poznání je tím nejlepším lékem, proti nedůvěře v rozdílnost, jo, předsudkům vůči různosti, pestrosti. Tak, další téma. Profesionalizace a evropská značka. Pak ochrana práce. Hmm, to je samozřejmě také důležité téma a spadá to ale spíše do vnitrostátních politik. Kirkos eh, hovořil o turismu eh, nezletilých, anebo okrajovém turismu, pardon, krajovém turismu, to znamená například malé ostrovy nebo vzdálené regiony. Eh, I v této oblasti bychom mohli mít politiky, které budou vytvářet pobídky k návštěvě takovýchto míst. Závěrem bych chtěl říct, že dnes existuje právní základ, článek 195 Lisabonské smlouvy, což je právní základ, který nám umožní další krok navíc pro investice do cestovního ruchu. Například program COSME, který už dnes představuje jednu část, nebo obsahuje část, když se zabývá cestovním ruchem. To znamená, už ve stávající legislativě eh, máme právní základ pro investice do cestovního ruchu, tak aby cestovní ruch udržitelný, kvalitní cestovní ruch se mohl stát motorem, hnací silou eh, růstu v Evropě. Děkuji za slovo. Pan předseda, eh, já vám srdečně děkuji, pane ministře, za to, že jste nás navštívil, za to, že jste měl prezentaci, reagoval jste na otázky, byť pod určitým časovým tlakem, protože musíte teď se přemístit do jiného výboru. Ale ještě jednou vám děkuji za vaši eh, návštěvu a přeji hodně úspěchu během italského předsednictví i v oblasti cestovního ruchu. Děkuji.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 So, ich glaube, wir können dann zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Myslím, že můžeme zahájit, pokračovat. You can discuss outside, please. Musíte prosím diskutovat mimo tuto místnost, prosím, abyste se posadili.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 je implementačních pravomocí komise. Komitologie. Je to prezentace Evropské komise a myslím si, že je velice důležité, abychom si představili, co, si mám, co to vlastně znamená. Není to úplně jasné. Proto tady máme zástupce DG Move, aby nám eh, něco řekli o svých představách pod eh, názvem komitologie.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 je to poněkud komplikované a proto bych vás požádal o klid. Evropský parlament má právo kontroly a právo VETA. Pokud nesouhlasí s návrhy komise, může je eh, poslat zpět. Jsou proto možné tři důvody. A opravdu vás prosím o klid, abych to mohl pořádně vysvětlit. Za prvé, pokud eh, navrhované opatření Eh, přesahuje mm, eh, ty implementační pravomoci nebo nesouhlasí s právní eh, základnou nebo není v souladu se subsidiaritou nebo není proporční, můžeme to dát zpět a máme právo VETA. Existuje tří měsíční období pro kontrolu, než je možné použít právo VETA a přitom tady existují určité termíny, které je třeba eh, respektovat. Eh, můžete si potom přečít tohleto všechno eh, v, sekretaria, v sdělení sekretariátu. Termín. Dnes tedy počítáme 15. září, což je už za několik týdnů. Do té doby je skupina bude muset uh, uvědomit eh, předsedu a sekretariát, pokud si budou přát vznést nábytku proti nějakému navrhovanému opatření a budou muset také říci, která zásada je porušena podle nich a jakým způsobem. V případě přijetí usnesení Ehm, bude potom předáno usnesení na plenární zasedání a plenární zasedání nejpozději do 10. října musí o usnesení hlasovat. To znamená, jsme poměrně pod časovým tlakem, nemáme moc času. Jinak eh, jako eh, jinak vše rozhodne komise a jako parlament už potom nebude mít eh, žádné slovo. Další opatření, které navrhuje komise, jsou v přípravné fázi, to znamená lhůty dostaneme dispozici pro později. Možná, že můžeme být tentokrát spokojení, že komise nebyla tak rychlá, protože nám to dává více času. O jaká konkrétní opatření jde? Jednak z oblasti železniční dopravy, tam jde o technické specifikace, které se týkají interoperability eh, pro eh, postižené osoby a pak také ochrana proti hluku. Eh, to je velmi významné téma, protože pokud se nám to nepodaří vyřešit, tak železnice nemá budoucnost. A my si přejeme, aby železnice budoucnost měla a proto musíme zajistit snížení hluku. Potom eh, přeprava zboží, zboží a různé eh, přestupky eh, v oblasti licencí u spedice. My jsme vedeli legislativu i eh, ke spedici a například v době odpočinku a ne vždy je to dodržováno. Eh, Dostali se nám do rukou velmi otřesné případy a pokud eh, něco takového nastane, tak je to tedy třeba řešit. Potom z oblasti letecké dopravy tady máme opatření, eh, týká se to licencí pro, eh, kontroly leteck, pro kontrolu leteckého provozu, to je třeba také přeskoumat. A potom ještě z oblasti námořní politiky tady máme jedno opatření, tady jde o zavedení eh, informačního monitorovacího systému pro lodě. Takže tady je celá řada typů dopravy, které máme dnes na pořadu jednání. z mé strany je to stručný úvod. A mm, já již předám slovo zástupkyni komisi, přičemž bude následovat diskuze e, s poslanci. Takže komise, máte slovo. Děkuji, pane předsedkyně, e, vážené kolegyně, vážení členové tohoto výboru. Jsem velice ráda, že zde mohu dnes být. Jako vždy vidíte, že komise je dnes zastoupena celou řadou osob, protože rozhodně nechci předstírat, že znám naprosto všechny detaily a všechny technické věci, které se týkají těchto opatření, o kterých zde dnes eh, pan předseda stručně pohovořil. A pokud tedy budeme chtít odpovědět všechny vaše případné otázky, um, tak nás je zde tedy víc. Také vás chceme informovat i o všech, eh, o tom, jak to všechno probíhá. Jsem velice ráda, že pan předseda seznámil všechny členy toho, eh, o tom, jak vlastně tento postup vypadá. Já bych k tomu dodala pouze několik věcí. Hovoříme zde o eh, delegovaných aktech, o prováděcích aktech podle článku 219 a 291 Lisabonské smlouvy. Je, víte předtím, že tam bylo 2005-2009 a pak zde máme delegované akty a a prováděcí akty, takže ty delegované akty neboli akty přenesené právomoci znamená, že vy, parlament, dáváte komisi možnost eh, změnit některé prvky, které, jsou, které nejsou podstatné. To znamená, je možné změnit některé Eh, jiné než podstatné prvky těch návrhů. Chtěla bych vám říct, že legislátor, tedy vy, nemáte eh, nikdy povinnost předat pravomoc komisi, je to pro vás možnost, vy jako, jako zákonodárce máte možnost toto udělat, ale eh, je zde také mm, cíl, abychom se na zem nepřetěžovali a abyste také se nepřetěžovalo mm, zákonodárce tou, ehm, tím řádním legislativním postupem, který trvá až dva roky a máme zde celou řadu eh, věcí, které, kterých hovoříme, eh, takže ty postupy mohou trvat velice dlouho mm, a z toho důvodu zákonodárce může dát pravomoc komisi, aby tedy změnila určité podrobné technické nebo um, drobné změny, které se týkají eh, aktualizace legislativy nebo drobných změn legislativy. To znamená, vy máte možnost nechat si tuto pravomoc pro sebe na základě zákona, ale pokud nám dáte možnost a pokud na nás přenesete tuto vaši pravomoc, tak my to s radostí učiníme za vás. Čili tato možnost přenesení pravomocí je možná pouze, pokud hovoříme o legislativním aktu. Dále to musí být akt obecného závazku, obecné povinnosti a delegovaný akt, akt přenesené pravomoci, může měnit pouze jiné než podstatné prvky návrhu. A eh, jedná se spíše třeba o různé dodávání věcí nebo pozměňování toho původního aktu. Hovoříme o tom, co členské státy vlastně musí dělat, pokud eh, chtějí provádět eh, legislativu. Eh, článek 200 a 291 se nekryjí. Někdy je zapotřebí, aby tam byl jak delegovaný, tak i, jak delegovaný akt, tak i prováděcí akt. Také, mm, co se týče prováděcích aktů, tak neexistuje žádná úplná definice, ale víte, že prováděcí akty, tam jde o to, že členské státy mají povinnost provádět legislativu, a pokud jste, pokud uh, musíte být tedy prováděcí akty pro komisi nebo prováděcí akty, které jsou svěřeny komisi, to znamená, jde o to, že vy nám svěříte tuto pravomoc, svěříte ji komisi. Jedná se o velice technické věci nebo finanční rozhodnutí, která se týkají například uvádění nějakého konkrétního produktu na trh. Jedná se třeba o změny technických příloh, jedná se o přizpůsobení se technickému nebo vědeckému pokroku. Jedná se tedy o věci, které jsou jiné než podstatné. Jste také určitý manevrovací prostor pro vás, rozhodnete se, zda využijete tuto pravomoc a e, také e, soud e, řekl, že je tedy možné ještě se mm, vlastně mluvit o těchto definicích. Myslím si, že už jste vlastně, toto všechno už jste bylo. Chtěla bych ještě říci, že to souvisí s komitologií. Někteří z vás si možná ještě pamatují ten postup komitologie. Tam jste měli velice omezené pravomoci. A teď jste vlastně, máte rozšířené pravomoci, máte zde ten regulativní postup s kontrolou, máme zde delegované akty, ehm, možnost přenesení pravomocí na komisi, komise schválí delegovaný akt a potom, jak řekl pan předseda, vy máte ještě právo vznést námitku, jsou tam dva měsíce nebo dva nebo tři měsíce a dokonce máte možnost i e, vlastně od ní e, odejmout vám, o, pardon, ještě máte možnost odejmout nám tuto pravomoc a Eh, čili vy tedy máte možnost jednak nám dát tuto pravomoc, vznést námitku a pak vlastně ještě i možnost odejmout tuto možnost. Čili co se týče regulativního postu s kontrolou, eh, ten původní eh, návrh se týká některých jiných legislativ. Máme zde tzv. omnibus, hovoříme asi o 15 legislativních aktech a v roce 2013 jsme schválili dva delegované akty, a ještě nás čeká asi 50 eh, postupů podle regulativního postupu s kontrolou. A zde už hovoříme o těch věcech, o kterých jsme hovořili předtím, o kterých hovořil pan předseda a samozřejmě velice rádi vám teď eh, předneseme více podrobností o legislativních aktech, kterých se právě bude týkat tento regulativní postup s kontrolou, čili už vás teď eh, nechci ještě eh, více zatěžovat. Máme, to, máme, postoupit, máme postupovat eh, postupně, vezmeme jeden bod po druhém. Dobře, říká <clears throat> pan předseda. Dobře, takže začneme železniční dopravou. Nejprve zde máme nařízení komise, které se týká technických specifikací pro interoperabilitu. Týká se to přístupu železničních systémů pro osoby se zdravotním postižením a pro cestující se sníženou hybností. Ehm, Evropský parlament zde má období na kontrolu, které skončí 10. října 2014 Cílem tohoto opatření je zvýšit přístupnost železniční dopravy pro tyto osoby. Týká se to i veřejných prostor, týká se to kolejových vozidel. Říkám vám, že zde se nejedná o nic nového, Jde, jedná se pouze o úpravu čistě technických specifikací pro interoperabilitu a jedná se vlastně o splnění cíle, obecného politického cíle. Chceme aby více lidí mohlo cestovat po železnici a také, aby lidé se zdravotním postižením mohli lépe využívat železnice a také, aby se mohli lépe pohybovat po nádražích. Eh, vyžaduje to určité technické eh, zlepšení a také se tam, eh, máme zde sítě TNT, máme zde vlastně celou síť železnic. Zároveň to souvisí i s prováděním technických specifikací které v některých členských státech je zatím malé, eh, nebo to provádění a zavádění těch technických specifikací eh, zatím v některých zemích je malé a um, finance plynou z programu CEF a také eh, se to všechny osoby se sníženou hybností a všichni lidé se zdravotním postižením z toho budou mít prospěch. Toto nařízení ještě jednou opakuji pouze mění nebo pouze upravuje ty technické specifikace. Jde o to, aby členské státy plnily svůj plán, aby eh, se snažili odstraňovat bariéry přístupů a aby také všichni eh, uživatelé a cestující měli informace o tom, jak se ta situace zlepšuje. Zatím tedy Evropská železniční agentura eh, uspořádala během posledních dvou let různé pracovní schůzky se zapojenými stranami, eh, UNICEF, eh, Fórum evropských Evropanů se zdravotním postižením a tak dále. Všichni mohli předložit své připomínky během roku 2013. Dále se hlasovalo o těchto, ve výboru se hlasovalo v únoru 2014 a myslím si, že to jsou vše, to, to je asi vše, eh, co jsem vám chtěla říci na úvod. A teď tedy jsme vám samozřejmě k dispozici, pokud máte dotazy. Já myslím, že byste se mohla vyjádřit eh, ke všemu, abychom to neprodlužovali. To znamená, prezentujte prosím všechny body, ještě ty tři následující a my potom budeme mít eh, jednu diskuzi ke všemu. Eh, děkuji, to bylo mým záměrem, ale pro jistotu je lepší se zeptat. Takže další opatření se také týká železnic a týká se to technických specifikací pro interoperabilitu v souvislosti s, e, s e, subsystémem. Jedná se o vozový park, e, hluk a jedná se o to, že není možné, aby to bylo odmítnuto členským státem kvůli hluku, aby bylo dosaženo interoperabilita. Jedná se o revizi, jejímž cílem je, aby tady aby byly dodrženy požadavky i na eh, vysokorychlostní vlaky v souvislosti se hlukem. Proto jsme eh, revidovali a snížili všechny hlukové limity z hlediska toho, co je ekonomicky a technologicky dosažitelné. Jedná se o lokomotivy, o eh, vagony. Toto se neustále definuje. Jsou teď nové dvě limitní hodnoty, tak aby to pokrývalo nejdůležitější zdroje hluku. Eh, některé členské státy eh, mají politický problém s hlukem, který způsobí železnice. Michael to velice dobře zná. A proto je klidně možné, že z toho bude i politická otázka a rádi bychom se tomu pokud možno vyhnuli na základě všech technických znalostí a specifikací také. Eh, se zajistily proto finanční prostředky a během revizního procesu ERA navrhla nové limitní mezní hodnoty a pak, to, pak, tedy byly, pak to také schvalovala nebo zabývala se tím vaše pracovní skupina a závěr je takový, že komise je vysoce spokojená s tím, co eh, udělala pracovní skupina ERA a doporučuje se ehm, tedy podpořit tento návrh na snížení hluku. A doufáme, že dopravní výbor rovněž eh, tyto nové specifikace podpoří. Pak se dostáváme k systému sledování plavidel. A e, co to je, respektive e, cílem je aktualizovat technickou přílohu 3 VTMIS direkt směrnice. Máme na to tady odborníka, který vám to dokáže podrobně vysvětlit, o čem to je a v zásadě bychom chtěli eh, zanést sem změny na základě provozních zkušeností, které byly získány eh, v rámci také eh, systému námořního províněnu informací a Net. A byli bychom rádi, aby se tedy eh, tento, tato příloha osvětlila a aby byly lepší, lépe nastaveny na standardy pro bezpečnost. Pak jsou tady další eh, relevantní záležitosti které určitě posílí zásadu um, efektivního využívávání investic na základě technických uh, řešení, které jsme získali prostřednictvím stávajícího systému. Chtěli bychom se vyvarovat zdvojování, aby to bylo celé efektivnější. Tolik o tom monitorovacím systému a teď se dostáváme k klasifikaci závažných porušování pravidel Evropské unie. Proč se tímto zabýváme? Jak už jsem říkala, zase ještě nezačalo období kontroly, protože čekáme na překlady, než se to pošle do Evropského parlamentu. Víte, že teď pro notifikaci je nutné, aby byly už všechny jazykové verze. Cílem tohoto opatření je kategorizace eh, závažného porušení pravidel. Rádi bychom provedli harmonizaci praktik eh, pro se provádění s tím, aby eh, se dostalo všem stejného zacházení, pokud jde o kontroly a o porušování společných eh, předpisech. Zase se jedná o pravidla pro silniční dopravu a dělí se to na kategorie podle závažnosti a eventuálních důsledků pro bezpečnost silničního provozu. Mělo by to dát právní eh, jistotu eh, podnikům, umožnit férovou konferenci a také by mělo být možné potom snazší kontrolovat provádění legislativy. Celé by to bylo jasné jasnější. Toto všechno má velmi dobré důvody. A současná e, práce e, je e, tak iniciativa v rámci Softlaw a konzultovali jsme k tomu experty. Poslední, co mám na seznamu, pane předsedo, a určitě už pak skutečně skončím, je postup, který se týká licencí a Eh, certifikátu pro eh, dispečery letového pro, pro, pro, provozu, pro řízení letového provozu. Budeme zase muset nejprve dokončit všechny jazykové verze. Cílem tohoto opatření je udržovat a zlepšovat eh, společné vydávání licenci pro dispečery letového procesu v Evropské unii. To je totiž velice důležitá součást kontroly letového provozu. Administrativní postupy jsou spojeny tedy s dispečéry a e, musíme obra- e, e, mít jistotu, že všechno, všechny postupy jsou tady obrazené. Musíme mít vysoce proškolené pracovníky a zejména pokud jde o dispečéry, pak tedy tady musí být kompetentní pracovníci a to dokazuje licence, která na základě příslušných požadavků se bude vydávat na základě také typu příslušné služby, kterou příslušný dispečer může dělat. A schválení licence má e, obsahovat jak konkrétní e, kvalifikace dispečera, e, tak i to, co požaduje kompetentní orgán. Myslíme si, že to všechno povede k bezpečnějšímu řízení letového provozu. A pak jsme ještě připraveni také specifikaci pro způsobilost k letu a můžeme i to, jsme i k tomu na tohle dobře připraveni, ale každopádně jsme teď vám tady k dispozici a můžeme odpovědět vaše dotazy. Děkuji, pane předsedo. Je tam wir das Dobře, teď je řada na nás. A prosím o vaše příspěvky. Um, op de eerste plaats uh, grote complimenten aan de... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl eh, vyseknout komisi kompliment, protože opravdu ty informace, které nám podala, byly velice obšírné. Ehm, myslím si, že mohu však vlastně to, co všechno chci říci, eh, se týká toho, že problém je v, po, v detailu. Um, víme, že je zde velký tlak v té regulaci evropské. Um, máme zde obrovský balík regulace. Máme zde, když už je hotová směrnice, tak e, jsou zde vlastně ještě související e, prováděcí nebo delegované akty, aby mohlo dojít e, k řádnému provádění v legislativě členských států. Hmm, musíme tedy ještě přeskoumávat tyto akty, musíme se zamyslet nad tím, zda máme nějakou námitku k obsahu eh, této legislativy. Já jsem si přečetla návrh této legislativy. Eh, myslela jsem přitom na slova pana Štojbra a chtěl bych se teď komise zeptat na několik věcí. Za prvé, otázka eh, toho přístupu, bezbariérového přístupu pro osoby se zdravotním postižením. Mm, dovolte mi dvě dotazy. Za prvé, proč se to týká pouze železniční dopravy? Proč se to netýká třeba eh, trajektů, autobusů? Protože i tyto dopravní prostředky by měly být přístupné pro osoby se zdravotním postižením. A druhá otázka, jak je to s náklady? Myslím si, že na základě, eh, pardon, už v úvodu říkala um, zástupkyně komise, že zde máme vyčleněné prostředky, ale že vlastně české státy to budou muset zaplatit a že to bude znamenat velké výlohy pro tyto členské státy. Samozřejmě, že každý má právo na volný pohyb, eh, ale tato legislativa bude možná drahá a rozhodně to asi nezlepší popularitu Evropské unie. A pak bych se chtěla, to byl, teda, to byl tedy můj první dotaz, a druhý dotaz se týká legislativy, která se týká hluku kolejová vozidla hluk. Pokud se to podaří zavést do praxe, vyřeší to hluk na železnici, anebo zde bude pouze následovat další eh, legislativa, která se bude týkat eh, hluku, lokomotiv a tak dále. Nevím, zda bude stačit ta, tato pouze jediná legislativa. No a pak zde máme hm, také poradní orgán, který se týká tohoto tému. Zajímalo, zajímalo by mě, jaký oni na to mají názor. A pane předsedo, teď se ještě dostávám k otázce těch vážných porušení. Hm, toto je velice důležitý návrh, souhlasím, ale napadá mě jedna otázka. Za prvé, jak to bude se sankcemi? Eh, jak to bude třeba s těmi pokutami, které jsou ve Francii a v Německu? Hmm, protože některé věci se mohou interpretovat jako určitý sociální dumping. Některé země zavedly velice tučné pokuty, e, což je možná dobré, ale jde o to, že prostě v jiných zemích ta situace může být jiná, že ty pokuty jsou jiné, takže nad tím bychom se také měli zamyslet. A pak ještě e, řízení letového provozu. Zajímá mě, jak to vypadá s kontrolami, se, se zdravotními prohlídkami, Hmm, hovoří se o různých certifikátech a diplomech, ale jak, to, jak je to s tím, když tito lidé um, jsou třeba nemocní a třeba berou nějaké, nějaké léky, aniž by se o tom poradili s lékařem? Děkuji. Děkuji, pan Tuk. Děkuji za slovo, děkuji také za prezentaci komise. A budu upřímný. V případě takovýchto technických otázek to není pro poslance tak sladné se podívat na podrobnosti a pokládat otázky. Takže musíme mít určitou základní e, důvěru v Evropskou komisi a v její práci. Jde například o konkrétní směrnice, jednak jde o sledování a ten sledovací systém pro sledování lodí a informační systém. Mě by zajímalo, jakou konkrétní přidanou hodnotu by mohlo mít, kdybychom eh, realizovali tyto technické změny a kolik by to stálo. To mě napadlo a zajímá. A pak mám poslední, druhý dotaz, který se týká eh, otázky hluku. Myslím, že jsme o tom hovořili také už včera a dnes dopoledne. Několikrát zaznělo, jak toto téma hluku je významné Hovořil o tom také pan Kramer. A v této oblasti, kromě toho, o čem jste hovořila, by mě zajímalo také, eh, zda Evropská komise má v úmyslu realizovat nějaká další opatření v následujících týdnech, měsících, letech, co se týče snížení železničního hluku. Děkuji za slovo. Pan předseda, eh, paní kolegyně Mm, děkuji. Děkuji za slovo. Jednak je to tak, že eh, samozřejmě víme, že prováděcí akty a akty přenesené pravomoci jsou zde k tomu, aby usnadnili život poslancům, ale přesto musím říci, že od Lisabonské smlouvy eh, je tady rozdělení kompetencí mezi komisí a parlamentem a je třeba vždy rozhodnout, kdy je zapotřebí aktu přenesené pravomoce, kdy prováděcích aktů. Ale teď už konkrétně k těm návrhům, které teď zkoumáme. Jednak pokud jde o dopravu lodí nebo přepravu lodí, tak jak můžeme zlepšit výměn údajů a ochranu údajů. Takže jednak zlepšit výměnu údajů a e, na druhé straně zachovat ochranu údajů, to znamená případně otázka na inspektora na ochranu údajů. Pak osoby se sníženou mobilitou, otázka zní, dokdy je třeba tuto věc provést, implementovat a zda to platí pro veškeré Takové úseky ve všech zemích. Já si dovedu velmi dobře představit, že to není úplně snadné, i například v železniční dopravě. Samozřejmě bezbariérovou eh, dopravu považuji za eh, výbornou věc, ale možná není možné eh, vybavit takto veškeré vozy, veškeré vagóny. Například vozy IC mají jenom některé vagóny, které jsou takto vybaveny bezbariérově. To znamená, dokdy je to třeba realizovat a zda skutečně to platí pro úplně všechno a zda je to pokryto nástrojem pro propojení Evropy. Já o tom pochybuji, protože eh, podle mě to bude velmi nákladné. Další věc, eh, eh, kontrola letového provozu jak to je například eh, v, oba, v případě těhotenství, od kdy je to třeba hlásit, kdy je třeba trestat v případě, že to nenahlásíte. Jednak je třeba vzít v potaz, že nejde o žádnou chorobu, můžete pracovat, ať jste těhotní nebo ne nebo žena, ať je těhotná nebo ne. A mně to připadá trochu eh, komické, jakožto politička žena, je to pro mě opravdu důležitá otázka. Od kdy jste jako žena potrestána, pokud nenahlásíte těhotenství? Dále, případy porušení pravidel, je jasné, že zapotřebí postupovat v Evropě stejně, ale jak chcete zajistit kontrolu? To je otázka, kterou si vždy v těchto věcech klademe. Děkuji, děkuji, říká pan předseda. Paní Majer Kilinen. Arvoisa puheenjohtaja, Eh, pane předsedo, dámy a pánové, já mám zájem o eh, to, co už tady bylo zmíněno. Myslím tím dispečeři letového provozu a situace zdraví, co do zdraví, protože my jsme se tady celá léta bavili o určitých tradičních záležitostech a já jsem si často kladla otázku, kdy si konečně uvědomíme, že je také důležité vědět, v jakém zdravotním stavu jsou eh, osoby, které řídí provoz v letové, ve vzdušném prostoru. A navíc jsem ještě uvažovala o tom, Dnes se hodně hovoří o bezbariérovém přístupu e, k různým druhům dopravy, že bez ohledu na zdraví každý občan by měl mít možnost přístupu k dopravním prostředkům. Ale jak můžeme zavázat členské státy, aby skutečně jednali v tomto směru, aby k tomu přihlíželi když budují nádraží, stavějí eh, přístavy, protože nejenom, aby eh, byly přístupné pro osoby eh, například na vozíčku se dostat do vlaku, ale už i přímo na nádraží. Děkuji, děkuji Karima Madalevi. Děkuji, pane předsedo. Pokud jsem tomu všemu dobře rozuměl, pak Evropská komise stále více se snaží zapojovat parlament do přípravy eh, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Říkáte to takhle, myslíte to takhle, protože mně to nebylo úplně jasné. Můžete nám prosím říci, zda Evropská komise má v úmyslu více angažovat Evropský parlament do přípravy aktů přenesené pravomoci a prováděcích opatření? To je můj první dotaz. A druhá otázka je obecnější. Jak eh, DG MOVE má v úmyslu spolupracovat s ostatními generálními ředitelstvími? Teď hovoříme o dopravě, ale jsou tady určité průřezové otázky, které se týkají všech možných typů politik, například eh, ekologie, eh, DG energetika, a tak dále. Čili jak bude fungovat tento průřezový horizontální přístup? Hovořili jste o hluku. A mě by konkrétně zajímalo, jaký přínos eh, bude znamenat eh, nová technologie pro interoperabilitu co do snižování hluku. O kolika decibele hovoříme, abychom byli konkrétní? O kolik decibelů ten hluk snížíme? A dále jaké jsou ty nové technologie, které skutečně sníží hluk z železničního provozu a jsou součástí eh, nových specifických opatření pro interoperabilitu. Eh, bude komise brzy navrhovat další cíle a také prostředky, jak těch cílů dosáhnout. Děkuji. Děkuji. Eh, Lundgren. Děkuji Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám dotaz, který se týká interoperability, týká se to přístupu eh, osob se sníženou hybností na železnici. Proč potřebujeme speciální pravidla, která se týká železnice? A když vezmeme v úvahu ty náklady, myslím si, že by přece měly být rovné podmínky pro všechny druhy dopravy. Bezbariérovost to sebou nese náklady. A teď se možná mýlím, ale Myslím si, že samozřejmě je dobré, aby všechno bylo bezbariérové, ale nevím, zda to má rozhodovat Evropská unie. Možná by to měly rozhodovat spíše členské státy. Dále, hluk eh, z kolejových vozidel. Zajímá mě, koho jste konzultovali během eh, přípravy této legislativy a jaká další opatření komise připravuje k tomu, aby snížila hluk eh, z kolejových vozidel na železnici. Dále, co se týče toho systému monitorování plavidel společenství, zde mám také určité otázky, stejně jako už někdo přede mnou. Jakou to bude mít přidanou hodnotu a kolik to bude stát? A které zúčastněné osoby jste konzultovali při přípravě těchto opatření? Jaký to má vztah eh, se systémem Common Information Sharing, systém pro námořní dopravu? A Eh, jak vlastně také zajistíte důvěrnost údajů. Dále mám eh, ještě otázku, která se týká řízení letového provozu, ale vlastně už se k tomu asi nechci ptát, protože už se předešli řečníci eh, na to ptali. Možná padla ta otázka na to, zda tedy ty dispečerky musí informovat zaměstnavatele o svém těhotenství, že tam musí být nějaká, nějaký ten, ta lhůta, ale já si myslím, že co se týče toho těhotenství, tam to těhotenství není tak, eh, jak si vidět, jak si možná myslí kontroloři z EASY. Eh, také, se zde, také je zde ta otázka, která se týká kontrolovaného Eh, příjmu léků. To je z mé strany vše. Děkuji. Sí, gracias. Sí, gracias, presidente. Sí, um, yo quería... No, děkuji, pane předsedo. Já mám rovněž um, nejprve slova poděkování um, zástupcům komise za to, jak nám vysvětlili ten postup eh, s kontrolou, eh, jak nám vysvětlili komitologii. Chtěla bych pouze říci, že někde, kde se jedná o změny rozpočtu nebo o mm, různé přesuny vyčleněných prostředků, třeba co se týče prostředků z toho CEFu, tam si myslím, že je důležité, abychom, eh, abyste s námi vedli konzultace, jde o to, aby komise jaksi za zády parlamentu nepře, nebo neměnila nějaké vyčleněné prostředky z jedné věci na druhou. Zajímá mě ještě, eh, jak, o, v jakých časových rámcích se zhruba pohybujeme když se hovoří o těch jednotlivých eh, rozhodnutích. Hovořila jste o tom, že ten řádný legislativní postup trvá třeba dva roky. Mě zajímá, jak to vlastně obvykle trvá, jaký je ten obvyklý časový horizont pro eh, dokončení této legislativy. A eh, také jsou zde různé zúčastněné osoby, máme zde třeba jednak agentury, máme zde ale i třeba um, odbory, to je třeba v té, když hovoříme o tématu certifikace pilotů nebo um, dispečerů, pak je ta otázka eh, těhotných pracovnic, to sebou nese určité problémy, ale zároveň je také důležité i pro zaměstnavatele, aby měl zavedené jasné postupy. Chtěla bych se zeptat komise, zda by nám mohla ještě vysvětlit, proč chce předložit přepracované zdění určité legislativy. Znamená to tedy, že pokud je tam ten recast, přepracované znění, znamená to, že ta bývalá legislativa tedy bude zrušena? Týká se to třeba toho hluku. Je mi trošku divné, že vlastně ta novější verze bude zrušena a bude vlastně přepracována ta starší verze. E, takže se chci zeptat, e, jako proč třeba, zda to působilo některým členským státům problémy a tak dále. Nyní pan Telička, prosím. Uh, uh, uh, Děkuji, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, kolegové, mohu být stručný. Mám čtyři body, nicméně už předřečníci se k těm všem bodům vyjádřili, takže já bych chtěl vznést pouze jeden bod, je takový obecnější, horizontální, ale pro z mého názoru je to zásadní bod. Oceňuji relativně podrobný výklad komise i to, že jsme měli možnost eh, podrobněji se informovat o tom, jak to vypadá s jednotlivými akty, ale já mám určitý problém, který se vlastně týká dopadu. To znamená, eh, máme zde posouzení dopadu. To bych oceňoval, Mm, pokud byste se o tom mohla zmínit. Existují jste posouzení dopadu této legislativy, těchto návrhů, takže mohla byste říci minimálně, eh, alespoň stručně, jak vypadala ta posouzení dopadu, jak byla prováděna. Já vím, že velice často se to jedná spíše pouze o technické úpravy, ale přesto mě zajímá, eh, bylo jste nějaké posouzení dopadu třeba generálním ředitelstvím nebo nějakou, nějakou tou, ehm, tím orgánem pro posouzení dopadu? protože pro mě je to naprosto zásadní informace, která sebou nese eh, velkou vypovídací hodnotu. Takže mě zajímá ještě, zda byste mohla se podrobněji vyjádřit k této věci, k posouzením dopadu. A myslím si, že v budoucnosti by to mělo být naprosto standardní součástí informace o nových opatřeních. Ještě mám jeden problém. Nechci Mám určité pochyby, ale velice, budu velice rád, když, když mě přesvědčíte. Eh, nevím, zda <clears throat> ty body se týkají opravdu technických věcí. To je tedy z mé strany vše, pane předsedo. Mám tedy jeden tento horizontální komentář a pak ty ostatní eh, témata, o kterých jsem chtěl hovořit, o tom už, na to už se zeptali kolegové. Děkuji. Pan Dominik Rike. Merci, monsieur le vice-président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom položit dva obecné dotázky, dotazy a jeden konkrétnější. To první se týká i toho, o čem už se tady hovořilo. Zda tedy tato práce, která zatím ještě nemá obdoby eh, eh, ze strany komise, zda to je příklad vlastně že nové i staré členské státy Zda se tady jedná o určitou náhradu komitologie, anebo má komise v úmyslu přicházet sem často a předkládat nám akty, které jsou předmětem komitologie, aby se o tom jednalo. Myslím si, že o tom, na co se paní Deli ptala, zda to je jenom taková ukázka, anebo zda to bude pravidlem. Uh, protože zatím toto je něco, co nemá období, tak bych rád eh, na to slyšel otázku, eh, odpověď. A za druhé, pokud jde o komitologii, ve všech těch textech, které tady uvádíte, je něco poměrně neobvyklého, protože eh, Jedná se o akty přenese, promoci, prováděcí opatření, záležitosti, které jsou spojené s nedávno schválenými akty, ale pak také jsou tady staré texty, kde se změnily jenom kousky nebo přílohy. A v tom případě je to trošku jiné, když se to bude měnit a o tom bych také rád něco slyšel. Tedy i kdyby se komitologie vrátila k té staré metodě a pracovala, pracovalo se s takovými nejasnými texty, tak co tedy vyvolá vlastně eh, takovou změnu, jestliže tady bude sedm, několik textů a bude se navrhovat změna, proč? A pak eh, další otázka se týká hluku, protože to je věc, která asi zajímá všechny. Rád bych pochopil, eh, zda pravidlo o emisích hluku se změní a jak zde se standardy měnily a co zase vyvedlo, vyvolalo tento akt komitologie. A pak další, tím se vracíme vlastně k první otázce. Zda ty nové standardy, které komise navrhuje v komitologii, zase budou používat i v souvislosti s financováním, v souvislosti s nástrojem Connecting Europe. Myslím si, že s tím souvisí řada otázek. Zda se toto bude používat jakožto standard který budou muset používat nebo dodržovat ehm, zainteresované strany, pokud budou žádat o finanční prostředky v rámci nástroje Connecting Europe. Zda tedy standardy a jejich dodržování bude vázáno i na finance protože samozřejmě, když se eh, o tom hlasovali, jsme o tom hlasovali, tak tam žádné standardy přímo v zákonech, v legislativních eh, aktech nebyly. Čili zda se to teď eh, dostává i na tu provozní část, kde se jedná o daleko starší dokumenty. No, no, Já jsem poslední na řadě. Pan Talička hovořil o tom, zda jde nebo nejde o technickou změnu. My jsme o tom zásadě už rozhodli a já myslím, že eh, o technických změnách rozhodovat nemusíme, to je na komisi. Já uvedu konkrétní příklad. Například přístupnost pro osoby s postižením. Samozřejmě bylo hezké, kdyby tady teď zaznělo, že každé nádraží musí mít vybavení, tak aby se eh, na ně dostaly osoby s postižením. A nejlepší bylo, kdyby to platilo už od zítřka, ale všichni víme, že to nejde. Nicméně mě zajímá, jak by takový výtah pro osoby s postižením měly, eh, měly vypadat. Například v Berlínu byl takovýto vybudován a pokud, dojte, eh, pokud tam jdete s kočárkem, tak se tam ani nedostanete. Možná, když jste štíhlí, tak si stoupnete na stranu. A nebo eh, pokud máte, jste na bruslích, tak vám někdo musí pomoci, ten jeden člověk se tam vejde a ten člověk za ním už ne. A před 25 lety v Berlínu už jsme došli k tomu, že to nemá být 4x40, ale 40x2x10. Eh, prostě jaké mají být konkrétní rozměry. Ale podle mne toto jsou všechno technické normy a ty můžete stanovit. A v konkrétních jednotlivých případech, například na nějakém, nějakém starém nádraží, to může být jiný rozměr. Tady nechci být, nechci být puntičkář, ale v zásadě je nutné takovéto normy prosadit. A mě by zajímalo, zda to tak bude nebo ne. Zda takovéto normy budou prosazovány. Další bod, hluk. 10 miliard jsme investovali do právě eh, odstranění hluku Víme, že v těch prvních patrech domů je to dobré, ale v těch vyšších patrech je, už to nefunguje. A dokonce eh, ty protihlučné zábrany eh, hluk ještě zintenzivní, protože jakmile se dostanete mimo zábranu, tak ten hluk je mnohem intenzivnější. A víme, že eh, důležitý je boj proti hluku přímo u zdroje ale je otázka, jak je to v evropském právu. Byť je to, dlou, byť je to nákladné, byť, je to, uh, byť to trvá dlouho, tak je třeba to řešit, ale nesmí být neefektivní. Já jsem proto, abyste skutečně se o to zasazovali, abyste řekli, existují technické zdroje, jak bojovat proti hluku přímo u zdroje právě v železniční dopravě. Já sám znám inženýra, je to profesor, uh, z Technické univerzity v Berlíně, který odvádí v této oblasti skvělou práci, ukazuje, jak se to dá realizovat a měli bychom to dělat tak, aby prostředky k netekly pak do infrastruktury, ale úplně do zdroje, do úplného počátku, a těch 10 miliard. Pokud bychom měli 1,2 miliardy dokonce, tak s tím bychom mohli 80 Eh, vagónů v Evropě pro přepravu zboží vybavit tak, i s různými brzdami a různými vybaveními, tak, aby ten hluk byl mnohem nižší a aby to bylo efektivnější. A mě by zajímalo, jak byste to mohli eh, realizovat, jestliže eh, přijdete, nebo jak byste to mohli realizovat. Pokud byste s takovouto věcí přišli k nám s prováděcími akty, tak okamžitě byste měli náš souhlas. A teď je slovo na vás. Má slovo zástupkyně komise. All my willingness. Děkuji Pane předsedo, já se pokusím se využít veškeré své technické znalosti a veškerou ochotu a zbývá mi tedy jedna minuta, tak nevím, zda se mi podaří reagovat na úplně všechny dotazy, ale pokusím se. Začněme tedy horizontálními dotazy a pak poprosím své kolegy o pomoc. Takže za prvé regulační postup kometologie a tak dále. Já jsem ředitelkou oblasti politi- strategie um, koordinace politiky a náš odbor velice rád vždy mezi vás zavítá a <clears throat> informuje vás podrobně o kometologii, ale myslím si, že to asi nebudete chtít pravidelně, protože budete řešit mnohem eh, spíše eh, důležité politické otázky, ale samozřejmě pokud budete mít zájem a požádáte nás o to, tak, vás, tak můžeme přijít a můžeme vás eh, opět informovat o těchto věcech. Kolega, kolegyně nebo kolega Karma se ptal, vlastně o co nám jde, tak chceme více zapojit parlament. Samozřejmě jsou jasná pravidla o, konzultace, o konzultacích s partnery, budeme toto všechno respektovat. Samozřejmě, že konzultace se vedou pouze s experty. Máme zde 40 eh, skupin expertů, kteří eh, nám pomáhají. Tím vlastně odpovídám částečně i na otázku kolegy, poslance Pavla. A co se týče posouzení dopadu, tak to se provádí u těch nejdůležitějších legislativních aktů. Musíme brát v úvahu eh, hodnocení ex post, eh, výsledky tzv. fitness checků, tedy kontroly účelnosti, různé studie, konzultace se zúčastněnými stranami, doporučení agentur, doporučení zástupců průmyslu. A po, když toto všechno nakonec eh, dáte dohromady, tak se dostáváme k otázce Ines. Eh, to samozřejmě tedy nebude trvat ani minutu, ani jeden den, ani jeden měsíc. Bude to trvat dlouhou dobu, pokud to chcete učinit důkladně. Čili my bychom chtěli, abyste se více zapojili do této odborné práce. A v postupech se hovoří o tom, že pokud Evropský parlament požádá komisi, komise může také pozvat i zástupce Evropského parlamentu, odborníky z Evropského parlamentu, eh, aby se také účastnili pracovních schůzí. Hm, takže předseda příslušného parlamentního výboru musí eh, se obrátit na generálního ředitele, a zeptat se, zda tedy odborníci Evropského parlamentu, nikoli poslanci, ale odborníci Evropského parlamentu mohou se účastnit těchto schůzek. A já vás mohu e, také ujistit, že máme velice přísná pravidla o tom, jak probíhá koordinace mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, takže i zde probíhají další konzultace, celá řada schůzí. Nechci vás zatěžovat tím, jak to vlastně probíhá uvnitř komise, jaká jsou ta pravidla, ale chci říci, že někdy ta pravidla jsou ještě mnohem e, obtížnější nebo složitější, než jsou pravidla spolupráce s vámi. Takže vás mohu ujistit, že koordinace tam existuje. Tím se dostávám ještě k podrobnějším, konkrétnějším dotazům, které vlastně vychází z těch témat, o kterých jsem hovořila. Za prvé otázka s těhotenstvím. Já s tím mám vlastní zkušenosti. Když jsem byla těhotná, eh, tak eh, mohu říct z vlastní zkušenosti, že to není nemoc, těhotenství není nemoc, ale jsou zde někteří odborníci, kteří mají na to jiný názor, takže zatím ještě jsme nedospěli k úplnému eh, závěrečnému eh, závěru. A mohu říci, že někteří kolegové třeba si vůbec ani nevšimli, že já jsem byla těhotná eh, celých šest měsíců, takže opravdu to tak není očividné, že některá pracovnice je těhotná. Teď se také ještě chci vyjádřit k otázce osob se zdravotním postižením to, že železnice bude bezbariérová, to by se mělo považovat za určitou konkurenční výhodu. Železnice bude jakýmsi průkopníkem bezbariérovosti v dopravě. Nejnovější eurobarometr ukázal, že e, velký počet Evropanů nejezdí železniční dopravou kvůli tomu, že to pro ně není přístupné, a musíme si uvědomit, že se jedná zde i o v vozovkách eh, business. Jde o to, aby tito lidé cestovali a bezbariérová doprava potom nepřinese užitek pouze osob se zdravotním postižením, ale i cestujícím se sníženou hybností, eh, i třeba maminkám s dětmi, z kočárky a tak dále. Mohu vám říci, že já budu také ze všech sil usilovat o to, aby mm, <clears throat> toto nařízení se dostalo do praxe. Dále Eh, posouzení dopadu eh, Evropské železniční agentury hovořilo o tom, že ušetříme administrativních náklady, eh, proběhne inventura jmění, bude zde přímý přínos 4,3 miliard eur plus ještě 8 milionů eur přínos pro životní prostředí. Pak zde máme sociální přínos, přínos pro sociální začlenění, pro zdravotnictví a tak dále. A to jsou věci, které, některé věci se nedají změřit, nedají se kvantifikovat. Ale to je tedy dotaz, který se týkal hm, té bezbariérovosti. A teď bych možná ještě požádala Anu, aby se vyjádřila k otázkám, které jsem nestihla zodpovědět. Děkuji, dobrý den. Padla jste otázka na rozsah působnosti a na um, provádění. Co se týče toho systému VT, MIS. Bude se to teď týkat vlastně celé sítě. Ta verze 2008 se týkala pouze sítě TNT, teď se to bude týkat celé Evropy. A tento systém se týká nových kolejových vozidel, po případě Eh, technicky renovovaných vozidel. Není zde žádná lhuta, ale myšlenkou je, že zde bude postupné zavádění. To je vlastně i v souladu s umluvou EU o právech osob se zdravotním postižením. Hovoříme zde o postupném zavádění a o postupném odstraňování bariér pro tyto osoby. Děkuji. Teď, co se týče hluku, mm, Ines se ptala na hluk tato opatření nahradí ta starší opatření. Ines už odešla. Tato nová technická, tyto nové technické specifikace se budou vztahovat pouze na nový, na nová kolejová vozidla a pak, jsou zde, pak se ještě plánují nové technické specifikace pro, e, pro ty starší kolejová vozidla a myslím si, že ten rozdíl byl asi 1 nebo 2 decibelů, ale nejsem si jistá, dám slovo kolegovi, který je větší odborník. Děkuji a dobré odpoledne. Ano, e, je třeba jasně říci, že toto nařízení komise se týká pouze nového vozového parku nových kolejových vozidel. Proto bychom neměli se snažit vyřešit veškeré problémy železnice tímto eh, eh, nařízením. Je to vlastně revize eh, a provádí to Evropská železniční agentura, která má povinnost pravidelně provádět revize všech TSI s ohledem na technický pokrok a další Eh, faktory, čili pro všechny technické specifikace pro interoperabilitu. Nicméně komise má v úmyslu v nadcházejících měsících předložit i další opatření ke snižování hluku. Momentálně eh, provádíme konzultace již zítra, například eh, v rámci další expertní skupiny pro hluk. Budeme o tom hovořit a doufáme, že konečně bude opatření, které umožní také diferencici poplatku. Mělo by to být přijato koncem tohoto roku, tak aby to mohlo vstoupit v platnost eh, příští rok. Má to co dělat vlastně eh, s pobítkami na úrovni vlastně poplatku, tak jak provozovatel potom může mít prospěch z toho, když eh, budou jeho vagony těžší také teď eh, končíme posouzení dopadu, které by vlastně se mělo zabývat hlavním problémem eh, hluku, to jsou totiž nákladní vagony které vlastně se používaly ještě předtím, než vstoupily v platnost technické specifikace pro interoperabilitu. A to se týká většiny vagonů, které teď jezdí, protože tyto technické specifikace přišly až potom. Máme tady také eh, externí studii, kterou si komise eh, do, za, zadala a teď děláme interní do, eh, hodnocení dopadu a sdělení komise plánujeme na začátku příští příštího roku. Mnohokrát děkuji, protože nemůžeme tady hovořit o dalším eh, programu, protože čekáme na to, až bude složení nové komise. Takže až po slyšení, které tady budete mít za měsíc, se k tomu můžeme vrátit a budeme hovořit o eh, plánu na technickou práci. Jistě chápete, že tady v tomto směru máme momentálně určitá omezení. Teď se dostáváme k plavidlům. A pamat, se, že padla otázka o důvěrnosti informací. Myslím si, že zajištění přístupu a e, důvěrnost dat, to všechno je v technické dokumentaci a je tady Evropská e, agentura ENISA, kterou jsme e, konzultovali a která novou změnu plně schválila. Pak také si vzpomínám, že tady byla otázka ohledně cíze, což nenahrazuje stávající systém sdělení informací. Je to čistě dobrovolná, dobrovolný proces spolupráce pro další zlepšování výměny informace. Ale slovo dám Jakobovi, protože ten je odborníkem na monitorování plavidel. Děkuji, já se vynasím nesnažím o srčnost, vzhledem k tomu, že je pozdě. Tady uh, už byly zodpovězeny dva dotazy, ale myslím si, že se také někdo ptal na přidanou hodnotu a náklady. Eh, tady vlastně došlo k investicím na národní úrovni ve všech členských státech a také na ústředních eh, Eh, úrovni, to znamená Evropské námořní agentury pro bezpečnost v Lisabonu za posledních deset let. A teď za poslední tři nebo čtyři roky už se to opravdu uplatňuje v praxi a už vidíme, jaký ten systém má skutečný eh, potenciál. Tak ta přidaná hodnota. Za prvé, snažíme se používat eh, tyto spojené investice do tohoto systému, pokud možno co nejefektivněji. Snažíme se také vycházet a budovat na stávajících technických řešeních, která byla vypracována v společenských státech a vyvarovat se opakování, aby to abychom nedělali systém jenom pro systémy, protože to by jenom to opakovalo a e, riskovali bychom, že to jenom celý obraz mátne a e, e, ještě to bude stát víc, to nikdo nechce. A jde nám o lepší využívání tohoto systému. Tím můžeme pokrýt nejenom to směrnice, železnice, ale mnoha dalších věcí, které se týkají námořních záležitostí. Už se o tom hovořilo předtím. Konkrétně se to týká cel a pirátství, sledování rybářství a tak dále. Čili na to všechno se dá používat ten systém, aniž by se měnily odpovědnosti na národní úrovni. Teď náklady. E, v podstatě to neznamená žádné náklady pro české státy, protože změny se navrhují na ústřední úrovni. Jedná se o integraci stávajících datových systémů, prostě vrstva. E, na vrstvu se dává na grafické rozhraní, aby to vidět na obrazovce. E, můžete si to představit jako řízení letového provozu, prostě věž, tak nějak tak to bude vypadat tady. A tak to vypadá technický rozvoj, že už je tady takovýto interface, takovéto rozhraní možné. Dále eh, byla tady otázka, eh, eh, zda byly konsultovány zainteresované strany. Existuje speciální skupina expertů členských států, kteří, kteří jsou odborníky na národní úrovni a ti se scházejí na ústřední úrovni s eh, komisí a jsou, takže to jde z dola nahoru. Není to systém pro systém, je to systém, aby to podpořilo skutečné provozní využití v členských státech, ať už se jedná o pobřežní stráže a tak, nebo co by co vás zrovna napadne. Tak to by bylo z mé strany vše. Děkuji, dostáváme se k porušování pravidel a někdo tady také zmiňoval sociální dumping a um, důvody pro změny. I na to máme experta a hned mu dám vám slovo. Um, Děkuji, dobré odpoledne. Já bych se rád vyjádřil k otázce sankcí a nadměrným sankcím, které už zaznělo. Máte pravdu, že tato iniciativa se zabývá eh, v této fázi pouze v případy porušení pravidel a to je dáno eh, různými systémy sankcí v členských státech a různými typy pokut, eh, takže je to poměrně složité upravit. A my chceme mít určitou úroveň pokut na evropské úrovni. na našich webových stránkách jsou k tomu zveřejněny informace a zároveň existuje už pravidlo, které se uplatňuje na sankce, je to obecné pravidlo, které se objevuje v mnoha eh, právních aktech, že musí být eh, účinné, nediskriminační a proporcionální a odrazující. Je tady kritérium proporcionality a kromě toho tady máme nedávnou judikaturu 10 2010 Martin Orban případ, který upravuje právě pravidla proporcionality. Jsou tam podrobnosti k proporcionalitě. A tam je vidět, že i v případě nadměrných sankcí eh, je možné eh, vznést námitku nebo stížnost proti takovýmto sankcím a eh, může to řešit soud na nejvyšší úrovni. Například, například Evropský soudní dvůr Pak tady zazněla otázka, zda jde o technické opatření nebo ne. My si myslíme, že ano, protože navazuje na předchozí iniciativy. Jde o kategorizaci eh, porušení, to není nic nového, je to věc, která už existuje pro sociální eh, pravidla další oblasti a tato iniciativa restrukturalizuje, mění stávající kategorizaci a navazuje také na povinnosti které existují eh, v předpisu z roku 2009 1071, kde je požadavek na to regulovat eh, oblast porušení. Děkuji, já se vyjádřím ještě k poslední věci, byť nebudu opakovat to, co už jsem říkala k otázce těhotenství, ale myslím si, že na rozdíl od toho, co ITF řekl, tak nebudeme očekávat žádné sankce. Nicméně máme zájem o bezpečnost leteckého provozu a proto je dobré zjistit, zda existují nebo eh, jsou se těhotenstvím spojeny nějaké komplikace a je zapotřebí tedy zajistit lékařské kontroly stejně jako ostatních profesí, ale nesmí to diskriminaci, naopak. Hovořil se o řadě eh, léků, medikací, které by byly zveřejněny eh, pro v části, která je věnována podpoře požadavků na našich webových stránkách. Máte tam seznam léčiv, e, například ta, která mohou měnit e, chování a ta jsou riziková. V takovém případě by dispečer letového provozu nebyl e, schopen provádět svou profesi v případě takové medikace. Poslední otázka se podle mne týkala toho, zda Stále uplatňujeme ještě některé staré postupy, postupy komitologie. Uvedu vám příklad eh, z oblasti, kterou mám na starosti, což je bezpečnost leteckého provozu. Máme rámcové nařízení 300. Tam jsou uvedeny metody, jak je třeba kontrolovat cestující, proč prochází bezpečnostními kontrolami. A metodika toho, jak to děláme, je v eh, regulativním postupu s kontrolou. Já bych eh, to nechtěla dnes rozvíjet, jak to řešíme v případě těch naléhavých postupů nebo bezpečnostních postupů. Eh, nevím, zda jste v parlamentu řešili mm, tu bezpečnostní místnost, k tomu se vyjádříme někde jindy, ale například pokud máte nějaký nový vývoj nebo novou hrozbu, je zapotřebí něco přijmout, nějaký akt, Eh, pokud se existuje nějaké riziko, tak v takovém případě máme jedinou možnost a to je implementace. Například, eh, jak, jaký přístroj bude provádět detekci výbušnin a my si rozhodneme o nějakém konkrétním systému a to můžeme realizovat pouze mm, prostřednictvím starého postupu kotmitologie, protože jiné postupy pro nás eh, momentálně možné nejsou. Ale jakmile omnibus bude eh, hotový, veškeré akty už budou potom eh, spadat do té normální nové běžné procedury buď prováděcí předpisů nebo eh, mm, delegovaných aktů přenesené pravomoci tedy. Doufám, že jsme tímto zodpověděli většinu vašich dotazů. Pokud jsme na něco ale zapomněli, tak vám velmi rádi odpovíme ještě písemně. Já bych, eh, pane předsedo, ještě jednou ráda poděkovala za to, že jsme měli příležitost zde být. Přejeme vám hodně štěstí pro práci v následujících měsících a těšíme se na eh, přípravu eh, našeho nového kandidáta nebo kandidátky pro práci v oblasti dopravy i tohoto výboru. Pan předseda, děkuji. Já myslím, že tím jsme vyřešili poslední bod našeho pořadu jednání. Čímž se dostáváme k zasedání koordinátorů a k příštímu zasedání našeho výboru, což bude eh, v pondělí 29. Eh, září v 15 hodin. Si nous nous réunissions demain matin ou pas. Voilà. Já jsem se chtěl pouze zeptat, zda se ještě setkáme zítra ráno nebo zítra dopoledne. V pondělí 29. září ve 3 hodiny je další schůze. Děkuji tímto. Končím dnešní schůzi a teď okamžitě následuje schůze koordinátorů.